E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. Dobrý den, drazí kolegové. Siedzenie. Welcome to the president. Pánové, já vás vítám. Zahajuji dnešní jednání. Vítám e, samozřejmě předsedu Evropské komise První bod na dnešním pořadu jednání je prohlášení předsedy Evropské rady a závěry Evropské rady ze 24. a 25. března 2011. Předseda Evropské rady Herman Van Rompuy dostává hned slovo. Uh, pane předsedo, pane předsedo Evropské komise, Vážné poslankyně, vážení poslanci, v prost... během 49 dnů jsem předsedal třem zasedáním Evropské rady a setkáním hlav státu a předsedů vlád. Tato skutečnost ilustruje vážné výzvy, kterým čelí naše Unie jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti diplomatické. A také to ukazuje, že zasedání Evropské rady nejsou jenom událostí, jsou součástí určitého procesu. A skutečně na jednání, o kterém dnes hovořím, to je Evropská rada 24. a 25. března, jsme schválili významnou sadu ekonomických opatření, která byla projednávána v posledním roce. Také jsme dále pokročili, pokud jde o naše kroky v Libii a iniciovali jsme reakci na katastrofické události v Japonsku. Dovolte mi, abych eh, po pořadě zmínil tyto události. Pokud je o ekonomické opatření, v ekonomické oblasti jsme schválili globální balíček opatření. Na základě dřívějších jednání, včetně samitu Eurozone 11. března, jsme byli schopni to, dokončit tuto snahu. A schválcí procesy, abychom řešili krizi, Samé o sobě nás nevyvedou z krize okamžitě. Budou vyžadovat vytrvalost a trvalé úsilí. Nebudou opakovat veškerá rozhodnutí, která naleznete v závěrech, ale schrnu šest klíčových bodů. Za prvé jsme se dohodli na úpravě smlouvy, která musí poskytovat plnou právní jistotu v současnému mechanismu stability a váš parlament usnesením z 15. prosince volal po mírné změně smlouvy, která poskytne právní základ takovému mechanismu spíše než upravovat hluboce smlouvu. Drželi jsme se vaší rady a velmi rád jsem viděl, když parlament velkou většinou navrhl, schválil tuto zmluvu 23. března. A jsem zejména rád, že jsme byli schopni ubezpečit parlament o některých eh, obavách, které zde vznikly. A tady bych chtěl poděkovat zpravodajům Brokovi a Gualtiermu za to, že se mnou úzce spolupracuje na tomto výsledku. Za druhé jsme dosáhli podrobné dohody o rozsahu a velikosti mechanismu stability a dočasných mechanismů. Za třetí jsme schválili šest legislativních návrhů v oblasti makroekonomického dohledu před jednáním s parlamentem. Vím, že tvrdě pracujete na těchto otázkách. Sešel jsem se s vašimi zpravodaji a s koordinátory se sejdu dnes odpoledne. Je třeba do, do června tyto věci dotáhnout do konce. Zahájili jsme také evropský semestr. Je to postup, během něhož sledujeme naplnění Evropské strategie 2020, pakt růstu a stability a nástroje bankovního a finančního dohledu. A zde v červnu schválíme příslušné závěry a budu dbát toho, aby tyto otázky nezabředly v byrokratickém procesu. Také jsme vytvořili zátěžové testy pro banky, které brzy proběhnou. Banky musí splnit tyto testy a vlády musí řešit důsledky, které z toho plynou. Za šesté jsme zajistili novou kvalitu ekonomické koordinace. Pakt Euro Plus vznikl ze dvou důvodů. Je to protože země eurozóny chtějí dělat více, sdílejí jednu měnu a chtějí se zavázat k dalšímu úsilí nad rámec stávajících závazků. Za druhé proto, že je to otevřené dalším a šest zemí, které nepatří do eurozóny, vyhlásili, že se připojí Dánsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko a Rumunsko. A pak je otevřen i pro čtyři další členské státy, které mohou přistoupit později. Politický závazek balíčku Euro Plus přichází nad rámec opatření, která mají zlepšit ekonomické výkony v členských státech. Fiskální dohled, nový makroekonomický dohled a strategie Evropa 2020 jsou strukturální reformy, které mají přispět vyššímu růstu a tyto závazky v oblasti konkurenceschopnosti, důchodu, zaměstnanosti a dále se musí promítnout do národních reformních stabilizačních plánů, které budou každoročně vyhodnocovány na nejvyšší úrovni. A závěrečná poznámka k ekonomice. Někteří se obývají, že toto má narušit sociální stát a sociální ochranu. Vůbec ne. Sdělil jsem sociálním partnerům na tripartitě, že tady jde o záchranu základních aspektů evropského sociálního státu. Musíme potvrdit, že naše ekonomiky jsou konkurenceschopné a že se nám daří zachovat sociální blaho našich spolupčanů. A to byly hlavní prvky našeho globálního ekonomického balíčku, který má překonat krize. A jak jsem řekl, dalším výsledkem je to výsledek dlouhého procesu. 25. března 2010 na Evropské radě jsme rozhodli o zlepšení řízení ekonomiky v Evropě. A vznikla Task Force a po roce získáme nová pravidla a ambicioznější politiku. Byla to snaha našich institucí, včetně Evropského parlamentu a členských států. Nebylo to vždy snadné, nebylo to vždy bez napětí, ale politická vůle byla jasná a hmatatelné výsledky jsou před námi. Samozřejmě všechny problémy nebyly vyřešeny. Je to výsledek minulých omylů a nedostatku adekvátních nástrojů, jak na evropské, tak na národní úrovni. Ale nyní máme možnost to řešit a neopakovat minulé chyby. Pokud je o Libii, samozřejmě 24. a 25. března jsme také hovořili o situaci v Libii. Prokázali jsme společnou rozhodnost. Vím, že někteří z vás mají pochybnosti. Zda jsme se snažili o dosažení konkrétních výsledků. O dva týdny dříve na mimořádné Evropské radě ne, jsme schválili jasnou linii, pokud je o Libii, a bez této jasné evropské pozice následné kroky by nebyly možné. Rozhodli jsme zachovat bezpečnost civilního obyvatelstva. A zkoumali jsme veškeré možnosti za předpokladu, že bude prokazatelná potřeba, jasný právní základ a podpora. A tyto otázky byly spojeny. Jasná potřeba byla evidentní, když režim začal porušovat a ohrožovat vlastní obyvatelstvo. Rada bezpečnosti se shodla na usnesení, na rezoluci o Libii regionální podpora přišla od Arabské ligy. Kroky koalice evropských, arabských a severoamerických zemí při realizaci rezoluce Rady bezpečnosti na ochranu civilního obyvatelstva Libie a zabránilo se ohromnému krve proletí, zachránili jsme tisíce životů a to je nejdůležitější výsledek, který si zaslouží nejvyšší pozornost. A i proces rozhodování a les je důležitější než jednotlivé stromy. Všichni víme, že to rozhodnutí podniknout vojenské kroky nebylo jednoduché a zaznívají přirozené pochybnosti, což je běžné v otázkách války a míru. A veškeré potíže, které jsme zaznamenali v souvislosti s libijskou krizí, by neměly zastírat ani na chvilku globální výsledky Evropské unie. Od počátku krize Evropská unie byla v popředí. První sankce, první zákaz cestování pro hlavní postavy režimu, zmrazení eh, libijských aktiv, uznání přechodné vlády ze strany vašeho parlamentu. Evropská unie také koordinovala záchranné akce pro občany Evropské unie a i nadále poskytuje podstatnou humanitární pomoc. Politické cíle, které jsme si stanovali 11. března, se nemění. Kadáfi musí odejít a chceme politické změny. Vedené Libíci samotnými a opírajícími se o široký politický dialog jsme připraveni pomoci nové Liby jak ekonomicky, tak při výstavbě nových institucí. Sledovali jsme bedlivě události v celém regionu. Víme, že situace se liší v jednotlivých zemích ale vyjadřujeme náš zájem o situaci v Sýrii, v Jemenu a v Bahrajnu. Důrazně odsuzujeme eskalaci násilí a podporujeme sociální reformy. Musíme také změnit naši politiku a o tom ještě pohovořím s poslanci a poslankymi, kteří odpovídají za tyto otázky v zahraničním výboru. Zaznamenali jsme také pozitivní průběh ústavního referenda v Egyptě. Dovolte mi, abych se zmínil o pobřeží Slenoviny. Nebylo to na programu poslední Evropské rady, ale schválili jsme v prosinci tyto závěry a bedlivě jsme sledovali vývoj od té doby. Za prvé odsuzujeme násilí, zejména násilí vůči civilistům a to, co nejdůrazněji. Násilí musí přestat ze všech stran. Současná situace je jasným výsledkem nedodržení demokracie. Demokracie se netýká pouze voleb, ale také úcta k výsledkům voleb. A národní společenství se jasně vyslovilo, pokud jde o volby v pobřeží Slonoviny. Musíme být konzistentní v našich stanoviscích. Pokud jde o Japonsko na závěr. Akumulace tragédií, která zasáhla Japonsko, vyvolala sympatie a solidaritu kterou vyjádřila Evropská rada a naše soustrast tisícům obětí. Nesmíme na ně zapomínat, když veškeré aspekty japonského, japonské tragédie poutají naši pozornost. Musíme pomoci jakýmkoliv způsobem v těchto tragických dnech jako skuteční přátelé Japonska. A je třeba zdůraznit vztah EU-Japonsko. Jak víte, dopad událostí přesahují Japonsko a proto Evropská unie se plně poučuje z těchto událostí. Má to dopad pro celou ekonomiku a také pro jaderné aspekty a to je klíčová priorita. A proto jsme rozhodli, že bezpečnost všech našich jaderných elektráren by měla být eh, naléhavě revidována takzvanými bezpečnostními zátěžovými testy. Komise bude informovat Evropskou radu o těchto zátěžových zkoušek a do konce roku. Budeme revidovat eh, bezpečnostní pravidla a budeme navrhovat zlepšení tam, kde je to nutné. V Evropě si přejeme mít co nejvy, nejvyšší normy, pokud jde o jadernou bezpečnost. Budeme podporovat sousední země, aby podnikali podobné zátěžové zkoušky a nejlepší bylo revidovat tyto plány na celstvé úrovni. Pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, to je závěr mého shrnutí tohoto jednání Evropské rady. Připravili jsme kroky pro další práci vaši, vašeho parlamentu, ať už je to skrze legislativu, anebo na základě obecného práva parlamentu dohledu nad naší politikou. A těším se na vaše názory. Děkuji. You, Děkuji panu předsedovi. A dalším řečník, kterého bych rád požádal o slovo, eh, je eh, pan Jose Manuel Barroso, předseda komise. Pane předsedo, pane předsedo Evropské rady, dámy a pánové poslanci. Předseda Evropské rady nás seznámil s rozhodnutími, která byla přijata při zasedání během minulého týdne. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o interpretaci těchto závěrů a hlavně, abych se zmínil o budoucích etapách. Já se domnívám, že můžeme říci, že strukturální velmi významná rozhodnutí padla ve prospěch větší stability eurozóny a větší ekonomické koordinace. Je to skutečný mezník z hlediska ekonomického vládnutí v EU, zvláště pokud si uvědomíme, jakou cestu jsme urazili. Konsolidovali jsme významně eh, hlavní složky ekonomické a měnové unie a myslím si, že nyní tato unie bude mít pevnější základy. Máme na příště k dispozici rámec, tak abychom dokázali lépe reagovat na krize, které by mohly vypuknout. A poslední prvek, který patří k významným prvkům z hlediska posuzování této rady, spočívá v tom, že tento rámec dodržuje ustanovení smlouvy a aplikuje komunitární přístup. My víme všichni, že to nebylo vyhráno předem. Komise se snažila globálně reagovat a snažila se vytvářet vize EU do roku 2020. Evropský parlament stěžejným způsobem přispěl k řešení. Chtěl bych vám za to poděkovat. Stanovisko, které přijal parlament a komise, obhajuje komunitární přístup. A to bylo vyslyšeno. A sehrálo to důležitou roli v konečném výsledku. Naše nová ekonomická architektura je nyní v široké míře ustavena. Ale není zárukou sama o sobě. Je nutné, aby političtí představitelé přijímali odpovídající rozhodnutí. V tomto novém rámci musíme odhodlaně a bez poždění uplatňovat priority rozpočtového ozdravení a ekonomické reformy, které jsou nutné pro růst, který byl stvrzen touto Evropskou radou na základě ročního zkoumání výsledků, tak jak to bude připraveno komisí. Mám důvěru. Naše odhodlání bude nutné i v následujících měsících. Musí být minimálně stejné jako to, které jsme měli do posud. Musíme zajistit konzistentní uplatňování naš, eh, prvků našeho globálního eh, reagování. Pakt Euro Plus nový rámec posílené ekonomické spolupráce a dále solidární opatření, která musí být vysoce odpovědná pro to, aby se udržela finanční stabilita eurozóny. Neskrývám vám, že komise by si byla, bývala přála jít dále v mnoha oblastech z hlediska ekonomického vládnutí a zvláště z hlediska nového mechanismu finanční stabilizace eurozóny. My bychom si byli přáli více flexibility například. Nicméně, myslím, že můžeme říci, že se nám podařilo získat mechanismus, který je zakotven do smlouvy. Bude tam velká intervence komise a bude to monitorováno tímto parlamentem. Výsledky, které jsme dosáhli, jsou důležité. A pozitivní výsledek, pozitivní stanovisko ohledně změny smlouvy, tak jak to bylo stvrzeno e, touto komorou, tímto parlamentem, k tomu výrazně přispělo. Dámy a pánové, poslanci, na příště musíme vybrovat novou strukturu ekonomického vládnutí, tak abychom mohli reagovat na ekonomickou situaci. Pravdou je, že současná ekonomická situace zůstává obtížná. Ten míček je nyní ta, na tom poli hřišti, který náleží členským státům. Ty musí dokončit reformy a musí zajistit eh, konvergenci. Komise očekává, že jednotlivé členské státy předloží konkrétní ambiciozní návrhy, tak abychom pokračovali společně v rámci strategie 2020. To znamená více zaměstnání, více investic do vzdělávání, školení, do výzkumu a inovace. A také Musíme odvážněji bojovat proti chudobě a sociálnímu vylučování. Také očekáváme prezentaci opatření, které by skorigovaly makroekonomickou nevyváženost a zlepšily konkurenceschopnost ve prospěch zaměstnanosti. Jakmile dostaneme tyto dokumenty, budeme moci připravit naše stanovisko a doporučení v rámci jednotlivých zemí, tak aby bylo možné je přijmout do rady v červnu která vlastně vyznačí závěr prvního evropského semestru. Chtěl bych zdůraznit, že všichni máme tady společnou zodpovědnost a je důležité, aby každý si přisvojil tuto strategii 2020. Tato strategie Evropa 2020 je zásadním rámcem pro evropské reformy pro růst a zaměstnanost. Chtěl bych ocitovat bod 6 závěru Evropské rady, kde se přesně říká, cituji, v rámci uplatňování těchto politik a cílem eh, zajistit rozšíření tohoto procesu bude zajištěna úzká spolupráce s Evropským parlamentem a s ostatními konzultativními institucemi, jako je hospodářský sociální výbor a výbor regionu. S národními parlamenty, se sociálními partnery, s regiony a s dalšími subjekty, které se budou plně podílet. Konec citace. Já cituji tento bod, protože časté kritiky ohledně Lisabonu tvrdili, že tady je nedostatek právě propojení této spolupráce z hlediska evropského programu. Doufám, že tentokrát se nám podaří využít tohoto poučení a že budeme moci zapojit na evropské a národní úrovni veškeré subjekty ve prospěch růstu a zaměstnanosti. Z hlediska reformy ekonomického vládnutí je nyní na Evropském parlamentu, aby schválil konečný balíček šesti legislativních návrhů. A já doufám, že rychle dospějeme k náročnému cíli. Je to zásadně důležité pro revizi a ustavení celého systému ekonomického vládnutí. Myslím, že máme mnoho důvodů pro to, abychom byli spokojeni s touto Evropskou radou, ale máme také mnoho důvodů pro to, abychom jak si nezmírnili naše úsilí. Právě naopak, protože ekonomická situace zůstává obtížná, zvláště z hlediska sociálních aspektů, které nás všechny velmi znepokojují. V budoucích týdnech komise předloží také své návrhy ohledně aktu pro jednotný trh. A jsem rád, že Evropská rada věnovala tolik času diskuzi ohledně budoucnosti vnitřního trhu. Také zdůraznila zásadní úlohu vnitřního trhu z hlediska stimulace růstu a zaměstnanosti a podpory konkurenceschopnosti a zdůraznila zvláště význam snižování těch regulačních restrikcí, které zatěžují zvláště malé a střední podniky. Chceme uvolnit potenciál růstu, který souvisí s vnitřním trhem. Chtěl bych říci, že rozpočtová situace to není cíl sám o sobě. Ozdravení rozpočtu by mělo vést k tomu, že se vytvoří nová pracovní místa. A když už hovoříme o spravedlivém růstu, je nutné zdůraznit, že Evropská rada se také vyjádřila z hlediska možnosti daně z finančních transakcích, a to na mezinárodní úrovni. A já jsem stvrdil tento záměr komise vypracovat návrhy v oblasti zdanění finančních transakcí. My si myslíme, že všichni by měli přispět do řešení krize. Dámy a pánové poslanci, jak víte, Evropská rada diskutovala také o Středomoří, zvláště té jižní části o Líbii. Evropská rada předložila velmi podrobnou zprávu. Já bych chtěl pouze zmínit, že včera jsem hovořil s premiérem Tuniska. Opět jsem zopakoval naši podporu demokratické revoluci, že chceme pomoci tuniskému lidu Eh, z hlediska jeho touhy po sociální spravedlnosti a svobodě. Také jsem hovořil o otázce migrace. Řekl jsem, že Tunisko a Evropa by měly řešit tuto otázku společně, ve vstřícném duchu, v partnerství, protože právě partnerství je vhodné pro demokracii, pro prosperitu. A z tohoto důvodu jsme tedy navrhli toto partnerství a Evropská rada toto velmi dobře přijala. Další téma, kterým se zaměstnávala Evropská rada, to byla krize v Japonsku, tedy nukleární aspekty. Včera jsem také telefonicky dosti zásadně hovořil s japonským premiérem, který poděkoval Evropské unii za její počínání a já jsem mu vyjádřil znovu naši solidaritu. A potvrdil jsem, že i nadále budeme po jeho boku. Také jsme diskutovali o nukleární otázce. Premiérka mě informoval o situaci v Japonsku z hlediska posledního vývoje v oblasti bezpečnosti a vyjádřil svoji ochotu spolupracovat s námi ve snaze zajistit nukleární bezpečnost v Evropě a ve světě. Je samozřejmé, že veřejnost se stále znepokojuje ohledně nukleární problematiky. Musíme na to reagovat a zajistit maximální nukleární bezpečnost. Musíme jednat naprosto transparentně. Budou organizovány zátěžové testy v evropských nukleárních elektrárnách a výsledky budou zveřejněny. Evropská rada pověřila komisi a re, e, skupinu regulátorů v oblasti nukleární problematiky, aby definovali podmínky těchto testů, které budou prováděny nezávislými vnitrostátními orgány. Komise také bude zkoumat legislativní regulační rámec hlediska nukleární bezpečnosti a navrhne do konce roku veškeré možné zlepšení, které by se mohlo projevit jako nezbytné. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, Neměli bychom zklamat naději z hlediska naší společné akceschopnosti ve prospěch EU. A na tom každodenně pracuje Evropská komise. Ví, že se může spolehnout na podporu Evropského parlamentu a budeme takto pokračovat i nadále a budeme plně plnit naše nové odpovědnosti. Děkuji vám za vaši, odpovědno, eh, za vaši pozornost. Pardon. Děkuji, paní V Děkuji panu předsedovi komise a teď má za EPP slovo pan Josef Dol. Pane předsedo, milí kolegové, poslední Evropská rada učinila pokrok ve správném směru pro naše země. Zvýšili jsme kapacitu fondu Solidarity a rozhodli jsme, že tyto prostředky budou trvalé a 27. opět prokázala, nakolik jí záleží na euro a na to, aby naše země byly v finančně silnější, zejména pokud je o země, které jsou momentálně v ohrožení. Je třeba uzavřít pakt mezi zeměmi v eurozóně a nad rámec eurozóny, a to je významné pro politickou snahu vyvodit poučení z finanční krize. Měna, kterou sdílíme, nás nutí k větší konzistentnosti v našem ekonomickém rozhodování. Doba je pryč, kdy každá země mohla bez předběžných konzultací svých partnerů plánovat o atypickou fiskalitu a zvláštní sociální pravidla. Důvody jsou jednoduché. Každá země musí mít možnost těžit ze solidarity svých partnerů v eurozóně, ale tato solidarita nemůže být přijímána našemi národy, pokud nebudou vědět, že všichni se stejně snaží o to, aby veřejné prostředky byly řádně zpravovány. A to je základ konvergence našich ekonomik. Naše skupina to podporuje a dále požaduje, aby realizace probíhala v kontextu komunitární metody pod autoritou Evropské komise, milý pane předsedo. Udělali jste pokroky, odvedli jste dobrou práci, ale je třeba jít v komunitární metodě ještě dále pod autoritou Evropské komise. Tak to budeme Evropu vytvářet. Jsem tvrdohlavý a vy to víte a já to budu dále opakovat, abychom na to nezapomněli. Evropa se odlišuje ve světě svým sociálně-ekonomickým modelem trhu a to je model, na kterém našim společenům záleží. Je opřen o solidaritu, ale je těžké jej ochránit v kontextu globalizace. A jde o to, jak mu zajistit eh, trvalý, trvalou budoucnost, jak nalézt eh, střední cestu mezi sociální pomocí, která vede k bankrotu, jak nám ukazují socialisté, a bezohledný kapitalismus. Je třeba se udělat tři věci. Všechny státy musí snížit své deficity, za druhé musí schválit rozpočtová, fiskální a sociální pravidla srovnatelná a za třetí musí společně investovat do inovací, aby náš růst byl umocněn, dosud je jasně nedostatečný. Nemůžeme posilovat náš model, pokud nebudeme investovat do odvětví budoucnosti zelená energie, biotechnologie, nanotechnologie a podobně. Vzhledem k tomu, že máme omezený manévrovací prostor v oblasti finanční, je to nejlepší způsob, jak využít růstu a jak dát dohromady náš kapitál a naše schopnosti. Bez investicí bez skutečného evropského plánu nebudeme schopni čelit našim konkurentům. Milí kolegové, zatímco naši předsedové vlád se scházeli před deseti dny, jedená, která na Fukushubě nás znepokojovala a zbořenci v Libii ček, očekávali důrazné gesto z Evropy. V těchto věcech evropské země jednali odpovědně v oblasti jaderné jsme nabídli naše know-how v Japonsku v situaci, která byla nesmírně obtížná pro tuto zemi a pro celé mezinárodní společenství. A je jisté, že bude doba před a po Fukushimě. Naše skupina si přeje, abychom zahájili období reflexe a činů, abychom významně posílili pravidla pro jadernou bezpečnost a na druhé straně, aby došlo k většímu úsilí v oblasti zelené energetiky. Souhlasím s vaším přístupem, pane předsedo, na, pokud jde o pobřeží Sonoviny. A co se týče středozemí, jde o to, aby plukovník Rafi odstoupil a aby nastala nová stránka dějin Libie naše země by se měly schromáždit na politice sousedství, která bude ambiciózní a úspěšná, tak jako v roce 90 pomohli zemím východu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předsedovi. Za frakci SD v Evropském parlamentu pan Martin Schulz. Děkuji, pane předsedo. Když tak eh, nasloucháme projevům pana Van a pana Baroza, tak vám spontánně napadne hezká německá písnička Všechno máme pod kontrolou na potápící se lodi. Nemáme žádné problémy. Všechno je v pořádku. Všechno jsme vyřešili ke spokojenosti všech vaše zprávy o zasedání Evropské rady, alespoň já to takto nemohu podpořit. Mám pochopení proto, že sem nemůžete přijít a e, podat nám negativní zprávy. E, e, kdybych byl předseda Evropské rady, tak bych pravděpodobně asi také tady líčil toto zasedání v těch nejasnějších barvách. Fakt ovšem je, že jste hovořili o Libii. Což se však nezmínili, je obrovský rozdíl mezi velkými, mezi evropskými vládami dvěma v této otázce. Mezi Francií a Německem totiž vůbec neexistuje žádný konzec v otázce Libie. Evropě. Rozhádanost Evropské unie e, v takovéto ústřední mezinárodní otázce je indicie toho, že prostě nemáme všechno pod kontrolou. Výsledek zasedání této rady, pane von Rompuy, to jsme už v roce, mohli mít v roce 2010. Jinak řečeno, v roce 2010 už jsme to měli mít. Kdybychom chtěli zabránit tomu, eh, že dojde k negativní eh, spirále eh, v eurozóně, tak bychom, kdybychom věděli, že k tomu dojde během jednoho roku, to všechno jsme už mohli zvládnout na jaře roku 2010 tak, jak se to udělalo teď. Musíme si položit otázku, proč na jaře 2010 se to takto neudělalo. Protože v Evropské radě, v instituci, které vy předsedáte, prostě neplatí eh, metoda společenství, duch společenství a cíl společný. Toto neurčuje, o čem se bude diskutovat a rozhodovat, ale je to ten poslední, eh, poslední záminka, která hraje vždycky větší roli než společný evropský cíl. A tímto Evropa obzvláště trpí. Byl bych si, pane Barozo, od vás očekával možná nějakou zmínku o tom, jak je vůbec možné, že strana, které patříte vy, jejíž mým šéfem jste byl, která z vás udělala premiéra v Portugalsku. Stejná strana přivede k pádu e, stranu, která chce, prosadila opatření v Portugalsku, která vy a také pan komisař, který sedí vedle vámi, opatření, která vy požadujete. Eh, nelze vám to vyčítat, protože už nejste šéfem strany, ale já bych si od předsedy komise byl přál k tomuto jasné slovo. Eh, k tomuto naprosto taktickému postupu národního rázu eh, v neprospěch Evropské unie, protože tento pád vlády přichází přesně v okamžiku, kdy tato vláda se chystá učinit to, co rámec stability od ní vyžaduje. Tak to přeci Evropu není možné dostat ku předu. Co mě činí velké obavy, a tady jsem o tom neslyšel vůbec žádnou zmínku od vás obou, je to, že se před Evropskou radou eh, promítá stále stejný film. Šéfové eh, vlád se eh, rozhodli na svých závěrech, mluví se tady o stabilizačních opatřeních euro, anebo jsou to opatření, která mají stabilizovat jednu zemi a pak najednou přijde nějaká ratingová agentura v City of London nebo v New Yorku a tuto zemi eh, zařadí níže se stejným výsledem. Tím, že se mají opět stimulovat spekulační eh, eh, vlna proti euro. Kdy konečně budeme mít odvahu říct, Evropa si nenechá diktovat nic těmito spekulanty, nenechá se jimi řídit. Co vlastně řekneme bankám? Jsem vám vděčen za to, že jste teď, pane Barozo, řekl, že eh, předložím návrh k daní z finančních transakcí. Evropská centrální banka v současné době půjčuje peníze za 1%. Stejným bankám, které eh, tyto peníze půjčují za 10% členským státům eurozóny a zůstává to stejné. Ti, kteří zapříčinili krizi, jsou stále ještě ti, kteří nejvíce profitují z této krize a proto daň z finanční transakce musí přijít tak, aby se tyto strany mohly zúčastnit a mohly nést zátěž této finanční krize. Vy jste, pane Barozo, mluvil o Evropě 2020 větší eh, zaměstnanost, více investicí, více výzkumu a vzdělání, více ochrany životního prostředí. To je skvělé ale stále méně veřejných investic. Eh, v důsledku toho máme jeden výsledek. EU 2020, ano, je skvělé, to je stejné jako Lisabonský proces, to je skvělé, ale stroskotá to, jestliže v ekonomickém vývoji Evropy budeme stále krátit jednostranně rozpočty. Co tady potřebujeme je odvaha. Odvaha jít do veřejných investic. Podívejte se na investice, v nově se vynořujících, nově se rozvíjících státech. Podívejte se na veřejné investice v Indii nebo v Brazílii. Podívejte se na to na jiných kontinentech, co tam se eh, veřejně investuje. Evropa se bude stále krátit své prostředky, až se je ukrátí a proto tedy bych řekl něco k ekonomickému řízení. Ekonomické cíle Evropské EU eh, e 2020 by měly být závaznou eh, základnou. Tady se konečně vlády mají zavázat k tomu, co tak velkým způsobem ohlásili, ale poté s krácením rozpočtu vlastně nedodrželi a zabránili tomuto cíli. A proto si myslím, pane Barozo, že Očekávám od vás a také od vašeho rozpoč- komisaře pro rozpočet, očekávám angažovaný postup um, v otázce evropského rozpočtu. To je to, co sám požadujete. Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Ferhofstadt za liberály a demokraty. Ano, pane předsedo. Za prvé děkuji za tuto zprávu o radě, ale buďme upřímní mezi námi. Ra- eh, krize neskončila. A nemyslím si, že opatření, která podnikáme, by mohlo znamenat, že krize skončí. A buďme upřímní. Na našem Prahu zhoří velká bouře. To, co jsme udělali, je, že jsme použili přechodná dílčí opatření, která jsou nezbytná, ale neřeší situaci. Poskytli jsme 110 miliard euro Řecku, dali jsme 67 miliard euro Irsku a nezahrnuli 24 miliard pro irské banky, o kterých jsme rozhodli nyní. Prozatím máme 76 miliard euro státních obligací, které zakoupila ECB a mohu vám říci, že tak budou činit i nadále, protože náš fond nemůže vstoupit na sekundární trhy. A kromě toho máme 100 miliard euro garancí, abychom mohli poskytovat likviditu evropským bankám. Celkem 400 miliard euro, které jsme investovali v posledních měsících do této krize. A je to třikrát rozpočet Evropské unie. A to nejhorší ještě před námi. Ve čtvrtek nastane navýšení úrokových sazeb o 0,25%, co možná ještě zhorší situaci, což je nezbytné pro boj s inflací, ale zhorší to situaci. 400 miliard euro jsme investovali a vyřešili jsme krizi, nevyřešili jsme krizi. Myslím, že je nezbytné, aby došlo k hlubokému a odvážnému přístupu a ten zatím nemáme. A proto chci odkázat na nota Velinka, předsedu Nizozemské národní banky, která zveřejnila před několika dny svou výroční zprávu a říká tři věci o výsledcích veškerých rozhodnutí v posledních týdnech. Rozpočtová pravidla nejsou dostatečně závazná. Ekonomi- balíček pro ekonomické řízení nestačí pakt pro euro je příliš slabý, protože tam není žádný mechanismus pro jeho vynucení. A za třetí říká, neříkám to já, ale cituji Melta Wellinga, guvernéra nizozemské centrální banky. Třetí věc, kterou říká, finanční dohled je příliš soustředěn na národní úrovni. A myslím, že má pravdu pan Welling. A měli bychom doplnit řadu věcí. Za prvé, E FFP a EMS. Záchranný, trval, e, e, záchranný fond provizorní a trvalý nemohou fungovat, protože tam je pravidlo jednomyslnosti. A to znamená, že celá eurozóna bude od této chvíle bude vlastně v područí euroskeptických vlás a euroskeptických politických stran, pokud zachováme pravidlo jednomyslnosti v tom fondu pro záchranu. A závěrem musíme vyčistit evropské banky. Problém není prostě vyřešen a ekonomická obnova v Evropě nezačne, pokud zaprvé nevyřešíme tento problém. Nejen, že jsou tam staré dluhy z finanční krize, ale je tam celá, celá eh, řada problematických eh, obligací z problematických zemí, jejichž rating klesá den ze dne minimálně jednou za týden. Takže já žádám, pane Barroso, abyste vy a pan Triše za SEB navrhli co možná nejdříve globální reakci v této věci. Pak stability, který bude odvážnější a na tom parlament pracuje, ekonomické řízení, které bude skutečně ekonomickým řízením, protože eh, zatím máme mezivládní mechanismus bez sankcí, který nefunguje a nefungoval v minulosti a nebude fungovat v budoucnosti. A musíte navrhnout tedy eh, zrušení pravidla jednomyslnosti, Proč to nemůže fungovat. My svěříme veškerou moc těm zemím a těm stranám, které jsou proti. A konečně musíme také předložit plán pro evropské bankovnictví. A bez toho ne, nemůže vzniknout evropský mechanismus, který vyčistí banky. A musíme rekapitalizovat evropské banky, financovat investice do, v Evropě tak, jak požaduje pan Schulz. A současně také pokrýt špatné veřejné finance řady členských států. Kde ty peníze vezmete? Jediný způsob je vytvořit skutečný trh s eurobondy. To je jediná cesta ven z krize. A pane Barozo, já myslím, že teď je čas plnit sliby. Čas se krátí. Pan předseda přerušuje. Dalším řečníkem jménem zelených pan spolupředseda Daniel Cohn-Bendit. Máte slovo. Pane předsedo, páni předsedové, drazí kolegové, přiznám, pane Van Rompuy, že Martin eh, Schulz vám ocitoval takovou německou písničku. Ve francouzštině je to písnička Všechno je v pořádku, paní Markýzo, žádný problém. Opravdu mám určitou výhradu k tomu, jak se ty věci prezentují. Nenechme se ošálit, rádi vás posloucháme, ale občas si přečteme noviny a víme, jak to probíhalo na té radě. Nevyprávějte nám tyto báchorky, my víme, kde jsou ty problémy. A nebudeme o tom takto mluvit, abychom tady ztráceli čas. Já bych vám chtěl říct jednu věc, vám a panu Barozovi. Vy pořád hovoříte o stabilitě, růstu, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti. Ale víte, jak to dorazí k občanům? Oni to chápou jako nerovnost, pocity nespravedlnosti, prekérnost. To je překlad pro ty ostatní. A pokud Evropská unie se nezmění a nebude schopna zareagovat na tyto pocity nespravedlnosti, nerovnosti na tuto realitu nerovnosti, na prekérní situaci, no tak lidé budou chápat konkurenceschopnost, jako to na nás opět dopadne. A tady máme ten skutečný problém, protože mechanismus na záchranu bank, který je nezbytný, říkám, je překládán občany jako Všechno je výborné pro banky. Podívejte se na jejich zisky, podívejte se na platy, na ty nejvyšší platy a lidé si říkají, no to je úplně šílené. My tady vydáváme peníze a to jsou peníze občanů, národních rozpočtů. A tyto peníze jsou tady proto, aby se navyšovaly nerovnosti. Všechny statistiky to ukazují v posledních letech, ukazují, že nerovnosti se zvyšují a pokud nebudeme reagovat na tento problém, občané se obrátí, odvrátí a budeme svědky vln extrémní pravice a ta už se projevuje v celé Evropě a ta vlna má ten důvod v tom, že nejsme schopni zareagovat na tyto pocity nerovnosti, nespravedlnosti a prekérnosti. Takže pokud nezareagujeme na tento problém, nepodaří se nám to. A pan eh, Prhovstav řekl, eurobondy jsou tady. Eh, musíme říci občanům, ano, musíme tady mít určitý fond na obranu. Ale pokud nebudeme mít investiční fondy, pokud neukážeme, že chceme opět oživit eh, ekonomiku, a tady eurobondy by neměly fungovat pouze jako obrana, ale také jako investiční prostředek, pokud nepůjdeme tímto směrem, pak občané z toho nic nepochopí a nebudou chápat tuto politiku. Musíme ty věci říkat eh, naplno. Nerovnost. Proč není možné přijmout určitá sociální opatření v Evropě, která by oslovila občany? Například se rozhodnout o minimální mzdě ve celé Evropě, ne ve stejné výši, ale aby myšlenka minimální mzdy tady fungovala. To je neuvěřitelné, že například v Německu se hovoří o ekonomickém narovnání a o minimální mzdě se vlastně nehovoří a vlastně je to země, která dělá největší zisky v Evropě a Německo není schopno nastolit minimální mzdu pro své občany. To je něco, co bychom měli zařadit do problematiky ekonomického vládnutí. Co se týče Libie, Martin Schulz to řekl oprávněně, je to opravdu dramatické. Tady máte zemi jako Německo, která se schovává a pak je tady druhá země, která se snaží zareagovat a já s tím souhlasím, ale byl bych rád, když už diskutujeme o politice sousedství, abychom zbilancovali všechny hlouposti, které jsme v minulosti provedli v politice sousedství kdy existovaly vztahy s panem Kadáfim předtím, než se bombardovala tato země. Jaké jsme měli vztahy s panem Kadáfim předtím, s panem Benali, s panem Mubarakem, zhodnoťme eh, to, co vlastně bylo v těch dohodách o přidružení, co znamenaly ty klauzule o lidských právech. Nic, absolutně nic. A pokud toto nezhodnotíme z hlediska minulosti, přestaňme lhát. Mluvilo se minimálně pět minut na Evropské radě o tom, co se dělalo předtím v té politice ve Středomoří. Zamysleli jste se nad tím? Já jsem o tom nic nečetl v novinách, neslyšel jsem nic ve vašem vystoupení ohledně toho, a že by eh, Evropská rada byla schopna minimální sebekritiky z hlediska toho, co probíhalo v minulosti. A teď k Japonsku. Ten problém Největší be- nukleární bezpečnost je upuštění od nukleárního jádra. Není bezpečnost v nukleární energetice. Neudělá se to ze dne na den, ale pokud neopustíme jádro, nebude tady bezpečnost. Zátěžový test to nevyřeší. A předseda, pan Lakos, předseda nukleární bezpečnosti ve Francii, něco řekl. A to je neuvěřitelné. Až do posud my jsme se nikdy nezabývali kumulací několika nehod. A to je to, co se odehrálo v Japonsku. To nebyla jedna nehoda. Tam bylo čtyři nebo pět nehod plus lidský omyl. A to vytvořilo tuto situaci. Je nemožné, matematicky nemožné zajistit tuto bezpečnost. A pokud

za sjednocenou levici. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady, pane předsedo komise. Má frakce kritizuje výsledky e, zasedání rady jako výsledky nedostatečné nejprve k ekonomické politice. To co, eh, v, s, to, co si myslíme o výsledcích této ekonomické politiky, to jsme také artikulovali na slyšení minulého, minulý týden. Co potřebujeme, je překonat neoliberální fixaci, eh, tak eh, eh, jak mluvíme například o flexikuritě a podobně. A Toto je všechno na těchto věcech vidět. Nezbytné je z našeho pohledu demokraticky legitimovaná a kontrolovaná ekonomická politika a řízení ehm, daň, daňový dumping, mzdový dumping ehm, by měl být odstraněn společnými minimálními standardy, které povedou k účinné regulaci finančních trhů a které eh, znemožní privatizovat zisky, ale eh, eh, zároveň tady, tady omezí rizika a tato rizika nebudou v neprospěch dalšího společenství. Dále situace v Libii. Severní Afrika, zvláště v Libii, se členské státy EU dostaly do strašující situace. Mnohé tady už bylo kritizováno, chtěl bych jen poukázat na jeden bod. A to zcela důrazně. Diktátor Kadáfi bojuje proti demonstrantům a proti postalcům bojuje zbraněmi, které které koupil od nás. Za to je ostřelován jednotkami NATO, údajně proto, aby bojovníci, aby byli ochráněni bojovníci za svobodu, kteří rovněž mají zbraně z Evropské unie a z USA. Eh, kladu si otázku, eh, eh, co vlastně je naším kodexem, jaký má hodnotu tento kodex, který se zabývá zákazem zbraní, když je vůbec taková situace možná, kde máme podporu svobody, demokracie a zachování lidských práv, když konkrétně jako v Lampeduzi vidíme situaci, kde 100 tisíce utečenců přichází ze severní Afriky každý den. Obávám se, že i e, nová koncepce o politice sousedství, která byla takto narychlo sepsána, obávám se, že e, tady nebudeme mít přiměřenou orientaci, nebudeme se moci orientovat na potřeby partnerských zemí. K třetímu bodu, Japonsko. Dnes odpoledne a zítra ještě máme prostor diskutovat o Japonsku i e, tady je zapotřebí koherentní evropský přístup a tento přístup jsme nerozpoznali, alespoň co se týče bezpečnostní kontrol, takzvaných zátěžových testů. Neudivuje mě, když občané, občanky vnímají eh, tuto věc skepticky. Ehm, co jsme tady nepřislíbili vlastně v Evropské unii? Děkuji. Děkuji panu předsedovi a pan Gottfried Blum, Blum eh, za EFD. Děkuji, pane předsedo je eh, zajímavé. Eh, chtěl bych se vrátit ještě eh, k Libii, smím-li. Mm, kdy, když náhle jsme uviděli skutečnost, že plukovník Kadáfi je zlý člověk. Kdy, když jsme viděli obrázek pana prezidenta, který ho objímá, vašeho pana prezidenta, a najednou si teď uvědomil, že je viník a zlosin. Mohu vám říct, že, ob, že oběti neštěstí Lokeby ve Skotsku a oběti všech hrůz RA dobře věděli, že tento člověk je zlosin. Ale dost má ropu, má peníze, takže eh, všichni jste dělali, že to nevidíte. Bylo to tak, že? Ale teď nastal čas eh, jednat. Eh, nejabsurdnější situace je, že britský premiér, který vlastně tady, který hrozil a řekl, že už nebude posílat žádná letadla, a toto je chlapec, který byl dobře vychován. A tady ale hodně mluvíme o eh, násilí vůči lidem, mluvíme hodně o eh, demokracii. Mm, eh, mm, máme tady hroznou, měli jsme hroznou situaci v Zimbabwe a s touto situací jsme po celá léta nic neudělali. Nezajímáme se tím, protože tam nejsou peníze a neplyne od tamtud ropa. To je velice typické pro toto místo, které je naplněno pokrytectvím. Pan Barin Medliner za nezařazené. Děkuji, pane předsedo, pane Barozo. Budete to mít tak, jak to chcete, protože teď budeme mít permanentní fond, ehm, budou tady z toho financovány země, které vyplundrovaly své eh, pokladny, fond, který má zmírnit ehm, riziko, ale toto riziko má být přeneseno na země, které si do, ehm, dobře splnily své úkoly. Ale toto nebude stačit, stejně tak, eh, jako nebude stačit eh, dohoda paktu stability. Je to slabý, slabá dohoda a tady už se kladou výhybky a půjde to v neprospěch zemí, které eh, si splnily úkoly. Kam to všechno má vést? Irsko, Řecko, Portugalsko, eh, ty jsou všechny v tom, ale ty nemají peníze k tomu, mm, aby se mohly eh, asanovat. Tedy, co bude tohoto výsledkem? Země, které mají své rozpočty v pořádku, například Nizozemsko, ty budou muset platit. Nizozemští občané, ty budou muset platit za slabé členské státy, jako je Řecko nebo Portugalsko. Stejně tak jako Irsko, pane Barzo, to je vlastně vaše země, to není akceptovatelné. Tomu se neříká solidarita solidarita to je e, zaplacení špatného chování a bude to všechno k tíži e, dobře se chovajících států, jako jsou Němci, Belgičané nebo Nizozemci. Tak to nemůžeme e, zachránit euro. Místo toho bychom měli tyto země vyčlenit. Řecko by mělo dostat zpátky drachmu a Portugalsko zase svou měnu, to znamená, některé země by měly akceptovat, že budou muset opustit eurozónu a za to si mohou sami. Děkuji. Jiní vpísaní mluvci, pan Werner Langen, dvě minuty. Eh, mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že výsledky summitu byly důležitým mezikrokem, ale ta zatěžkávací zkouška teprve začne. To je stejné jako u ostatních věcí, včetně paktu stability a růstu. Takže eh, pokud členské státy na to nepřistoupí, pak eh, je to hodno pouze papíru. A já nezdílím optimismus obou předsedů v tom smyslu, že krize je pryč podstatě teďko bude zatěžkávací zkouška. Více než dva a půl roku jsme po stroskotání firmy Lehman Brothers. A jak jsme na tom? Vidíte, že návrhy ohledně zdanění finančních transakcí byly ještě naposledy odmítnuty ze strany komisaře. Já bych rád viděl výsledky, když se vzpomenu na minulý legislativní mandát, tak Již v tom posledním období tento parlament přijal eh, vlastně 12 eh, rozhodnutí ohledně tedy finančního trhu. Škoda, že příslušný komisař tady již není v tomto úřadu, ale ten se tomu bránil. To je ta realita, takže komise nebyla tím průkopníkem pro řešení tohoto problému. Ostatně i na radě bylo konstatováno, že národní egoismus eh, jaksi vítězil a teprve parlament musel vás posílit eh, ve vaší roli z hlediska změny smlouvy, takže tady opravdu není žádný důvod pro to, abychom eh, říkali, že svět je krásný opravdu konsolidace rozpočtu jde příliš pomalu, vládnutí není závazné a stále členské státy jsou velmi silné. Pokud nebudeme mít příslušnou odvahu, to znamená k více Evropě, aby toto bylo požadováno i ze strany národních vlád, pak tady nebude trvalé rozumné řešení. Pane Barozo, já jsem tady vyjádřil kritiku ve chvíli, kdy řečtí kolegové z mé frakce byli proti uh, řeckému programu. Já principiálně tedy nesouhlasím s panem Šulcem, ale když tedy skutečně padne vláda socialistů, tak je to svým způsobem dobře, ale je pravda, že v Portugalsku také tato strana hlasovala proti tomuto programu a to by se v Evropě nemělo dít. A já bych požádal všechny, aby tedy tato národní řešení neměla žádné místo v budoucnosti. Děkuji. Ähm, Děkuji a e, další má slovo paní Estrela na dvě minuty. Pane předsedo, kolegové, evropští občané kladou otázku, budou rozhodnutí rady na pomocné při překonání krize? A řada si myslí, že tato rozhodnutí jdou správným směrem a nejsou dost eh, ambiciozní. A ti, kteří viděli dokumenty týkající se zaměstnanosti, skutečně se mohou pohoršovat nad eh, obrovskými zisky, které jinak eh, existují v Evropě. Co udělá Evropa pro to, aby vznikly spolehlivé ratingové agentury? Pan Barozo řekl, že pokud země se může vyhnout vnější pomoci, tak by toho měla využít, protože je to velmi drahé. To platí pro Portugalsko. Portugalsko potřebuje financování pro svou ekonomiku, nikoli vnější pomoc. A zdroje financování za rozumnou úrokovou míru. Ale tyto zdroje jsou v rukou spekulantů a obrovské oběti portugalského lidu jdou přímo do kapes eh, spekulantů. Taková je evropská spravedlnost, kladu otázku. My jako politikové musíme si uvědomit, že toto je krize eurozóna, toto jsou útoky na státní dluhy, které mají podkopat euro a celý evropský projekt. Je to problém evropský, který vyžaduje evropskou reakci. A potřebujeme více Evropy a ne méně. Musíme čelit výzvám současnosti a budoucnosti na základě důvěry v minulost. Musíme podporovat občany, protože bez občanů nebude evropský projekt. Děkuji. A nyní paní Gula na jednu minutu a půl. Monsieur le président, Pane předsedo, vy jste tady vymaloval pozitivní obraz těchto diskuzí. Jsou tam určité pozitivní prvky, nebudu o tom hovořit, ale já mám určitou obavu, která překračuje ty technické podrobnosti a to, co jste tady uvedl. Dochází ke zlomu mezi severem a jihem a tento zlom se projevuje v Evropské unii. Máme tendenci, a opět se to opakovalo, slyšet, že jedni lidé říkají, ti ostatní mají pravdu, ty jiní nemají, jedni jsou hodní, druhý jsou zlí. A zapomíná se na vzájemné propojení. A to je vážné. Ostatně tom odmítnutí zabývat se bankami, jako o tom hovořil Guy Verhofstadt, právě v tomto odmítnutí se projevuje odmítnutí některých severních zemí, které dávají lekce jižním zemím, které jakoby za to byly odpovědné. Pokud máte nějaký úkol, pane předsedo Evropské rady a komise, pak je to úkol vyhnout se tomuto zlomu, aby se šířil. Musíte najít řešení, které bude akceptovatelné pro všechny. Všichni musí plnit své odpovědnosti. A poslední bod. Já se domnívám, že Evropská rada byla velice zaměřena sama na sebe. Všechny tyto diskuze probíhaly, jako by euro nemělo světové poslání. Nic se tam neřeklo ohledně externího významu eurozóny a MMF. Eh, francouzský prezident předsedá G20. Chtěl by pokročit ve světové reformě finančních trhů. A tady se neobjevuje žádný návrh, které, který by učinil z eura skutečně světovou měnu. Děkuji mnohokrát. Takže pan Lambert, dvě minuty. Merci. Děkuji, pane předsedo Van Rompuy. Velmi si vážím vaší osoby, vaší práce. Ale vězte, že jste mě opravdu nepřesvědčil. Říkáte, že pracovníci si nemějí dělat starost, pracuje se pro ně, ale když si čtu pakt pro euro, když to čtu, vidím a když srovnáme konkurence s co srovnáváme? Snížení platů, větší pružnost, méně bezpečí. Mám vám to přečíst? Já vám to přečtu, když budete chtít. Nic tam není o produktivitě našich zdrojů, není tam nic o produktivitě energie. Já vám řeknu, že nikdy nebudeme tak levní jako Čína, pokud je o platy, ale Čína nás porazí, pokud jde o efektivitu využívání zdrojů. Říkáte, že se nemusí dos- bát příjemci sociálních dávek, ale je třeba omezit výdajů. 40 veřejných výdajů jsou sociální výdaje. A neměli bychom mít strach. Vy říkáte, ano, staráme se o příjmy. O příjmech můžeme mluvit. ECB, společný daňový základ pro podniky, to je vtip. Podívejte se, to je opravdu vtip. Mluvíte o tom v kondicionálu a říkáte, že každopádně by to mělo být přímově neutrální, takže tím nedostaneme ani o euro navíc a podniky budou mít na výběr. Já jsem nikdy nezažil, že by někdo si vybral fiskální verzi, která je nákladnější. A obavy budou mít věřitelé, bank, akcionáři. Hovoříte o stres testech. Já ne, loni to byl vtip, letos nevím, jestli to bude stejný vtip jako loni kdo bude rekapitalizovat banky? Akcionáři anebo my, daňoví poplatníci? Hovořme vážně. Pro ně eh, nemus, nikdo nemusí mít strach. A nakonec prostě nemluvíme o tom nejevidentnějším. Naprostá neudržitelnost řeckého a irského dluhu. Vy to víte, není možné na žádný způsob, aby splatili své dluhy. A čím později se to bude restrukturalizovat, tak o to to bude víc bolet. Nikdy to nebude nic radostného a vy čekáte a nás to bude stát velké peníze. A eh, další má slovo pan Kelena na minutu 30. Děkuji, paní eh, předsedající. Pokaždé, když Evropská unie je konfrontována s nějakým konkrétním problémem, eh, často padá do pasti toho, eh, že se tady navrhne byrokratické, těžkopádné řešení, které často bývá naprosto neúměrné k realitě celé otázky. A to je chyba, kterou právě děláme, co se týče současné finanční krize. Je to vážná krize, vyžaduje k akci, ale řada navržených řešení bude mít dalekosáhlé a myslím zničující dopady na dlouhodobou budoucnost Evropy příležitost, eh, příležitosti se chopilo mnoho lidí, kteří chtějí dělat velké plány pro ekonomickou vládu s různými intervencemi a kontroly. To jsou hlavní směry těchto řešení. Bylo nám řečeno, že řešení je zaprvé eh, zneužití současných pravidel jako článek 121 eh, smlouvy. Nikdy neměl dojít k takovémuto výkupu a já, já mám naději, že některé zemi budou mít odvahu toto změnit a jít k Evropskému soudu. A má, mají se tady navali další omezení člen, na některé členské státy, to znamená znamená, že to omezí demokratickou volbu. Eh, když se podíváme na případ Irska, eh, tak je eh, jasné, že se stabilizoval bankovní systém. Stabilizace je zapotřebí, je zoufale nutná v bankách a institucích jiných členských států, které by jinak byly vystaveny této situaci. A odměna za to je, že se požaduje od ostatních členských států, aby zvýšili úrokové sazby, také daň korporační, tak, aby se, aby se mohla zlepšit situace situace v jiných členských státech. Je to nespravedlivé a je to, paní předsedkyně, nedemokratické. A teď eh, má slovo paní Debru na minutu. Uh, Jaké to myšlenky řídí radu a komisi, když si myslí, že se podaří v Irsku omezit, že se podaří v Irsku omezit dluhy. Výsledkem těchto politik, které byly dohodnuty na summitu, kdy dochází k omezení ekonomiky, tyto škrty nejsou nezbytné a omezí to ekonomický růst v členských státech. To bylo Irsku vnuceno Mezinárodním měnovým fondem došlo k vážným škrtům, ztrátě pracovních míst a horšímu poskytování veřejných služeb. Zátěž irského dluhu není únosná, pokud ti, kteří mají podíly v ekonomice, No krát děkuji, paní Cabela, minutu 30. Paní předsedkyně, eh, tento pakt je zaměřen na posílení eh, evropské konkurenceschopnosti, ale jak toho můžeme dosáhnout, takové evropské přidané hodnoty v evropské ekonomice, když náš trh práce je e, narušován legální migrací a e, naše evropské výrobky jsou e, nahrazovány celými falšovanými produkty, které jsou importovány se zeměmi z východu. Takže si myslím, že čím dříve budeme schopni identifikovat a ochránit naše ekonomické, naše výrobky Evropské unie, tak o to lepší to bude. Takže, pane předsedo, můj návrh je, abychom eh, začlenili abychom eh, identifikaci a eh, ochranu geografických ekonomických hranic Evropy v rámci Europaktu. Jinak nebudeme schopni dosáhnout konkurenceschopné Evropy v velice agresivním konkurenční globální ekonomice. Děkuji. Děkuji a slovo má teď pan Van na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud nám něco znázorňuje libýská krize, tak eh, hlavně nedostatek eh, vážné evropské geopolitické strategie, tak, abychom ochránili evropské zájmy. Je to smutná pravda, ale eh, vidíme to na tom, jak jsme tam, byli, tam vystupovali, je to vlastně důsledek interních vnitropolitických úvah Sarkozyho, k čemu tam dochází. Ehm, alespoň je, je, je dost podivné, že všichni ti, kteří na tomto plénu eh, se vyslovují proti Kadáfimu, a to právem, ale eh, Přesto eh, se nechali dříve fotografovat vedle tohoto diktátora libýského. Dnes je jednoduché do něho střílet, než od, najít odpověď na celou řadu otázek, které se nám tady naskytaj, naskytají. Máme tady takový velmi eh, heterogenní eh, klub. Někteří z tohoto klubu však eh, nemyslí v evropské dimenzi a spíše ještě eh, žijí někde ve středověku. Jaké záruky tady máme, že tato země nebude dále uvržená do dalšího eh, chaosu, eh, tak jak se stalo po pádu šacha v Iránu. Takže já bych si přál, aby evropská semknutost byla viditelnější, když budeme vojensky ochraňovat vnější hranice. Je to tichá válka. Je, existuje tady hnutí, které nám nahání strach, migrační hnutí, o tom nikdo tom nemluví a tady bude také zapotřebí eh, důrazná síla eh, Evropy. A paní Vodman má dvě minuty. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, během posledního zasedání Evropské rady byla přijata rozhodnutí, o kterých jsme se nemohli vůbec domnívat, že budou existovat před rokem. A já bych se chtěla obrátit na pana Van Rompoje a pana Baroza a poděkovat jim. Je to důležitý krok před ale je to velice obtížné, protože je nutné znovu nastolit důvěru v euro a v naši ekonomiku, tak abychom mohli překonat krizi, posílit růst a zaměstnanost. Náš parlament má úlohu spolulegislatora v tom legislativním balíčku, který by měl umožnit posílit ekonomické vládnutí. Měli bychom mít více ambicí z hlediska tohoto plánu. Rádi bychom s vámi pokračovali v jednání na toto téma. Potřebujeme především náročnější ekonomickou a měnovou unii. Někteří z našich kolegů již uvedli, že potřebujeme pakt stability a růstu, který by byl silnější, kde by byly lepší postupy. Za druhé, potřebujeme ekonomickou a sociální posílenou koordinaci která by překračovala závazky paktu. Protože ve strategii Evropa 2020 máme principy našeho tržního hospodářství, které má sociální povahu také. To je záruka pro růst a zaměstnanost našich občanů. A o tyto cíle nám jde. Také se obracím na pana předsedu Baroza. A chtěla bych potvrdit tyto cíle, chtěla bych, aby se zakotvily do národních programů. I proto potřebujeme návrhy. Řekl jste a zdůraznil, že je nutné mm, připravit dohodu do června a že pak bude možné uzavřít e, tuto problematiku. Je nutné zahájit tuto práci z hlediska všeho, co je nutné a musíme tedy udělat vše, co je nutné pro tuto dohodu v červnu. Nyní bude hovořit pan De Rosa dvě minuty. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně musím položit upřímné otázky Evropské trojce a radě. To myslí, myslíte to vážně se záchranou eurozóny evropského projektu? Zatěžuje testy bank. V Irsku nás dovedli k nejhoršímu scénáři. A vidíme důsledky evropské bankovní katastrofy. Všichni se rozhodli, že nebude nebudou eh, omezení pro držitel akcí v, akcí, v, eh, v, v jirských bankách. Je třeba na, nalézt eh, řešení ve střednobém a proč kancelářka Merklova a prezident Sarkozy trvají na zničení ekonomické základy Irska v krátkodobém výhledu. Proč členské státy brání pokroku v oblasti evropské daně z finančních transakcí a eurobondu a proč dochází k omezení evropského rozpočtu? Stručná odpověď je krátkodobé politické kalkuly a doktrinářský přístup. Neúspěch irské ekonomiky bude nejen neúspěchem pro Evropu, ale bude také neúspěchem Evropy samotné. Udržitelnost dluhu je klíčová pro Irsko a, a pro Evropu. A je třeba, aby kvarteto skutečně zde jednalo naprosto seriózně. A chci, chci abyste si zapamatili má slova. Irsko je demokracií, stejně jako Německo a Francie, stejně jako Finsko. My vládneme podle vůle lidu hrdské volby znamenaly skutečně vážná finanční a fiskální omezení skrze velkou nevoli voličů. A Děkuji a slovo má teď pan Háglu na minutu 30. Tak, fru talman, låt mig börja med någonting positivt. Děkuji, nejprve bych rád řekl něco pozitivního. Tady se koncentrujeme na obavy týkající se rozhodnutí rady. Je tady řada pozitivních aspektů. Makroekonomická vláda má být teď ustavená a irský kolega Eh, už řekl, jaké eh, obavy tady máme. Má to eh, co dělat s tím, že se dosud nepodařilo udělat si představu o makroekonomickém dělení. To ale na základě tohoto, této nové koncepce vlády nemůžeme udělat, ale myslím si, že to je správný směr, kterým se začínáme ubírat. Jsou tady určité obavy, Zdá se, že mnohé věci se mm, v rámci těchto kontrol governance ještě nezměnily a musíme mm, tady jít do určitých, musíme zabránit určitým mm, politickým aranžmám jako kdyby kultura usnášení se v radě e, nebyla změněna. Mám podezření, že se takto nedostaneme dál. E, nebudeme moci pak dělat ta správná rozhodnutí. Myslím si totiž, že naše usnesení jsou eh, dobrá. To, co nám navrhuje komise, je správné, ale teď musíme jen zvolit správnou kulturu, jak to celé realizovat. To se eh, také objevuje, projevuje na tendenci, eh, projevilo se to na zasedání rady, Finsko tady trošičku těžkopádně postupovalo, ale máme tady mechanismus stability a poprosil bych také o to, musím říct, že se tady trošičku samo zablokovalo Finsko, ale je to vlastně důkazem toho, že potřebujeme novou kulturu rozhodování v radě. Děkuji. A slovo má teď pan Hefner, ale nevidím ho v sále. Tak pak má slovo pan Šimanský na minutu. Děkuji bardzo. E, nová... Děkuji mnohokrát. Nová finanční struktura v Evropské unii se opírá o pokus posílit zdravá pravidla financí a finančních výdajů a nezdravého sklonu omezovat eh, finanční ekonomickou svrchovanost členských států a skutečně pochybuji, zda země z Euro plus si uloží kolektiv, by si uložila kolektivně tato pravidla, pokud to neudělají samostatně. Konsolidace daňového základu je neefektivním krokem k fiskální unii. A ta má jediný cíl eliminaci fiskální konkurence v Evropské unii Sarkozy a Lagarde jasně ukázali, jaké mají cíle, protože celé měsíce trvaly na zvýšení daní v Ir- Irsku pod záminkou boje s krizí. A rostoucí daňová zátěž je receptem pro uchování krize a ne zmírnění. Děkuji. A co se týče kolegů, kteří se tady hlásí pro Catch tak bych chtěla oznámit, že už mám 20 řečníků a nemyslím si, že bychom proto měli dost času před hlasováním. Ale samozřejmě, že se můžete <laughs> hlásit dál. Pan Murphy, minutu a půl. Thank you, President. Děkuji, paní předsedkyně, pane Barroso. 19. Ehm, ledna v odpovědi na pana John Higginse jste tady v parlamentu prohlásil, že Evropa se pokouší nepodporovat Irsko. Ehm, eh, když se podíváme na novou vládu Finegel, když se podíváme na eh, zájmy banky, je jasné, že to není rada nebo komise, která poskytuje tuto podporu, ale je to eh, pracovní třída, dělnická třída v Irsku, která byla nucena podpořit evropské banky a spekulanty tím, že musela zaplatit za jejich ztráty. Návrhy ekonomické vlády představují pokus vést zákupovou válku, úsporná opatření 100 miliony eur. To všechno má zajistit zajistit eh, to, eh, že eh, pracující lidé budou muset zaplatit za tuto krizi. Tento, tato šoková evropská doktrína je ještě provázena dalšími dohodami, v, ale má, má, máme tady levicovou stranu v Irsku, která bude požadovat referendum k tomuto návrhu úsporných opatření. Děkuji. Děkuji a slovo má teď pan Rosy na minutu 30. Vážení kolegové, Eh, tato eh, rada jednala o třech důležitých eh, věcech. Nukleární katastrofa, finanční krize Evropy a situace v Magrebu. Co se týče prvního bodu, jsme samozřejmě blízko tomu, této populaci, ale nemůžeme zrušit obchodní dohody v neprospěch našich podniků. Jsme pro intervenování z hlediska komunitárních zdrojů. Co se týče ukončení krize, to je utopie. Potřebujeme balíček, který by pomohl členským státům překonat současnou krizi a zajistit stabilitu v eurozóně. Také jsme pro snižování administrativních nákladů a byrokracie a pro výměnu s třetími zeměmi za podmínky reciprocity. Co se týče Magrebu, Evropská unie to vyřešila velice špatně, vzhledem k tomu, že každý stát postupuje nezávisle a paní Ashton nedokázala e, správně řídit tuto krizi. Evropská unie svým způsobem opustila Itálii z hlediska přívalu přistěhovalců. E, další řečník, pan Martin Hans Petr, minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. Obavy Evropanů jsou čím dál větší, mají stále větší strach. Jsou tady dvě témata, která jsou zvláště významná. Jednak nepostupovalo se dostatečně důsledně z hlediska ekonomické krize v Evropské unii a dále. Evropská rada se snaží jaksi pokulhávat za těmito událostmi. Musíme tady skutečně udělat důrazný řez hlediska zadluženosti Řecka, Portugalska. Tady není žádná jiná možná cesta. Čím později budete tuto otázku řešit, tím nákladnější to bude. Nejenom z hlediska financí, ale i z hlediska důvěry v evropské projekty. To, co se bude dále dít v Řecku, to samozřejmě vede mnoha emocí. My jsme tam byli jako delegace a oni říkají, EU může za toto zadlužení Řecka, protože se dostatečně nekomunikovalo, neudělali se ty nezbytné kroky, které jsou dnes již zjevné. A druhé téma to je nukleární jádro. Teď se připravuje takzvaný zátěžový test. Tento zátěžový test bude smysluplný a vyvolá důvěryhodnost pouze tehdy, pokud tento zátěžový test bude probíhat podle přísných kritérií a pokud skutečně ho budou realizovat nezávislí experti a pokud také výsledky a celý ten proces bude dostatečně zveřejněn tak, aby byl pochopitelný. A nyní bude hovořit pan Mauro dvě minuty. Děkuji. Pane předsedo komise, předsedo rady, dle mého pohledu na politiku, je třeba se snažit eh, sloučit ideály a zájmy. Je to možná trošku dětská vize na evropských institucí, ale já myslím, že instituce představují naše ideály a vlády představují naše zájmy. A tudíž eh, musí se hrát svou roli. A za některých okolností hráči z táboru ideálu se vzdávají své úlohy. Před několika týdny paní Eštnová tady, když parlament navrhl, aby komise navrhla na radě uznání libýskou přechodnou radu. A komisařka Malmstromová, když měla na radě předložit návrh strategie co se týče vyřešení migračních toků, tak řekla, že se toho vzdala, protože nebyla většina na radě. Tak jak může tým ideálu vyhrát zápas, pokud naši hráči se vůbec nesnaží dát gol, protože si myslí, že druhá strana je příliš silná. Když chceme historicky pochopit úkol, který je před námi, já bych si dovolil následující poznámku. Kdo jsou útočníci? Jsou, jsou to, je to parlament, komise, rada a i vy, pane Van Rompuy, protože vy nezastupujete radu že, takže byste zahájili její zájmy, ale vy mus, musíte inf, dát na srozuměnou radě o rozumných záměrech. Vy jste útočníci našeho týmu. Přihrávejte si trošku, útočte, snažte se dát gól, ať sníme. Děkuji a slovo má teď mm, pan Galtieri na dvě minuty. Děkuji. Je Nepochybné, že vytvoření stáleho evropského paktu stability je důležitý krok mm, k tomu, abychom posílili politické cíle mm, a abychom obránili společnou měnu. Eh, je možné mít určité výhrady, co se týče metody, ehm, ale parlament eh, se eh, soustředil na cíl samotný. Potřebujeme solidní propojení mezi EMSSS a institucemi evropské, evropskými institucemi. Tady například k tomu patří i závěry Evropské rady, protože tady jde o to stanovit pravidla pro ehm, metody těchto mechanismů a doufáme, že komise ještě přijde a se příslušným návrhem. Jenom si těžko dovedeme hm, představit, že se řekne, že výsledek byl hm, dostačující a pozitivní, protože základní požadavek hm, ekonomické vlády tady ještě zůstává otevřen, ale tím se vlastně zabýváme jenom symptomy a nepotíráme samotné příčiny choroby když si myslíme, že budeme moci eh, chorobu eh, vyléčit tím, že na jedné straně budeme eh, krátit, na druhé straně ale budeme dále financovat banky, pak je to jen iluze. Tím se krize je stane ještě nebezpečnější a evropský mechanismus stability bude dokonce ohrožen. Chceme-li vyléčit chorobu a nejenom příznaky, pak musíme se pustit zásadně do této situace. Jde o posílení konkurenceschopnosti Evropy, to je pravda, ale jaký model tady zvolíme? zvolíme. Není přece možné vzít model, který eh, je založen jenom na vývozech, protože tento model eh, povede ještě více eh, k nerovnostem abychom mohli být konkurenceschopnější, tak musíme také stimulovat vnitřní poptávku na vnitřním trhu. A proto Musíme vyřešit také otázku bank. Musíme jistě žádat úspory, ale musíme také investovat z dlouhodobého hlediska. Potřebujeme daň z finančních transakcí, rozpočtovou politiku, která si zaslouží tento název. Potřebujeme státní investice, které pak podnítí růst soukromých investic a sociální model Evropy. To není žádná zátěž, to je eh, zdraj, zdroj. Paní Bouls má minutu 30. Pane předsedo, kolegyně pak pro euro může být užitečný a nemůže být výmluvou pro slabost legislativního balíčku. Velké závazky v tomto směru jsou klíčové pro konkurenceschopnost eura a jsou vítané pro eurozónu, ale iniciativy pro jednotný trh jsou v popředí zájmu 27 členských států. Mechanismus ESM nemá dostatečnou pružnost a je neudržitelný pro obnovu s, rizik, s rizikem 2,5 až 3 Chápu tato ustanovení, ale záchranné mechanismy, na nich se nedá vydělat, zejména pokud je tu vlastní zájem a zejména proto, že jak bylo uvedeno, je třeba podpořit ba- jurské banky. Nevyřešili jsme bankovní krizi a ani se nám to na řaké slabosti nepodaří. A ani Německo ne- neprovedlo rekapitalizaci vlastních bank a také neuznalo, že tu jsou zablokovaná aktiva a očekává schovývavost eh, v Evropě a v celém světě a předpokládá tichou účast. A v opačném případě nedojde ani k úspěšnosti zátěžových testů u bank. Je třeba vize, pokory, sebekritiky a minimum by bylo skutečně považovat eh, rizikovost jako vedlejší zátěž a trhy to pozdě uznají. Děkuji, teď bude hovořit pan Hefner minutu a půl. Srdečné díky, paní předsedkyně, vážení kolegové. V podstatě není úlohou eh, politiků, aby zachraňovali z penězů daňových poplatníků, likvidity bank je úkolou, úkolem po, politiky stanovit takový rámec, aby taková situace nikdy nenastala. A není musíte činit to nesprávné právě proto, že jste to správné promeškali před několika desítkami let. My bychom přivítali, kdyby se hovořilo o těch prapříčinách, ale podle toho, co tady zaznělo, máme pocit, že opět používáte nesprávné prostředky a v nesprávném rámci. Pokud to chcete dělat v rámci smlouvy, tak jste museli tuto změnu e, eh, změnit. Musíte dělat politiku top-down. A právě v této oblasti musí být každá politika kontrolována, musí být odvodněna. A vy to děláte nesprávnými prostředky, protože berete peníze daňových poplatníků a to proto, abyste podpořili banky a ty ostatní, které spekulují s bankovními produkty, ale stále jste Eh, nepochopili, že musíte skutečně vyvodit důsledky z této situace a regulovat ty, kteří profitovali z této situace. Proto se společnosti dostávají do špatné situace a tyto prostředky vlastně oslabují tuto politiku, zatěžují veřejnou kasu a šetří soukromý majitek a tím se nedostanete k řešení skutečných problémů, ale jenom řešíte symptomy. Děkuji. A slovo má pan Van Dalen na minutu. Děkuji. Rozpočtová politika, eh, to je, jak rostly stromy do nebe, eh, dluhy nebyly problém, protože bylo řečeno, že růst to všechno podchytí a všechny problémy vymizí. A eh, řada lidí si to myslela také. Kupovali si drahé domy a žili nad své poměry. A přidaná hodnota prý to všechno pak pokryje a vyrovná. Ale tento domeček se zhroutil. Dluhová krize je proti ní se boje novými dluhy. Evropská centrální banka vydala miliardy státních, skoupila miliardy státní obligace. Eh, z Portugalska a Irska. Z těchto zemí do těchto zemí můžeme očekávat, eh, že eh, teď budou mít co dělat, aby se dostali z této hrozné situace. To se však nepodaří, protože je vlastně nutné říct, že teď se blížíme k bankrotu. Ehm, potřebujeme tzv. krizový přístup 2.0. Měli bychom, ehm, tady bude znehodnocena ehm, měna těchto eh, zemí a částečně budou moci pak být odepsány dluhy. Pak se jim možná podaří zbavit se těchto problémů. A teďka má paní Figureda slovo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně je to skutečně hroz, hrozné vidět, že hlavní řečníci rady a Komise tady líčí vážnou sociální krizi v řadě členských zemí eurozóny. A co 100 miliony lidí, kteří trpí um, chudobou v Evropské unii, kde jsou odpovědi na tyto otázky? Víc než 20 milionů těchto lidí. To jsou lidé, kteří žijí z velmi nízkých mest nebo mají velmi nejistá pracovní místa. Um, tito lidé přispívali k obrovským ziskům velkých finančních skupin a kde máme odpovědi na 25 milionů nezaměstnaných. E, většina z nich jsou mladí lidé nebo ženy bez e, slušného platu, bez vyhlídek na slušnou budoucnost. Tito nemohou přispět k růstu svých zemí, protože jsou nezaměstnaní a um, um, jak obhájit eh, zájmy, eh, je tady zájem jenom obhájit zájmy velkých finančních eh, skupin, tak aby došlo k větší koncentraci těchto skupin, větší koncentraci ekonomické moci. Toto všechno jménem krize. Větší, další vykořišťování, méně práv a země jako Portugalsko budou ještě slabší a budou více trpět. Děkuji. A teď pan Bafton. President. Paní předsedkyně, Rada považuje centralizovanou regulaci Národního rozpočtového programu za ústřední pro ekonomickou obnovu, zejména návrh víceleté konsolidace pro řešení příjmových cílů má být dosažena v krátké době. Deficit Spojeného království je strukturální a musí být řešen interně. A odmítám vměšování se Bruselu do záležitosti naší strany. A Portugalsko se obrátí na Brazílii. Lisabon se nechce stát eh, ekonomickým protektorátem. A je, je třeba řešit eh, tuto situaci v jednotlivých státech. A co zastaví migraci, když silnější, když silnější státy Unie budou vnucovat ostatním svá pravidla? Je třeba, aby tato legislativa, kterou vytváří Evropa pro desetiletí, decentralizované trhy jsou klíčové pro ekonomické bláho a nikoli regulace. Děkuji. Bude hovořit pan Melce minutu a půl. Paní předsedkyně zasedání Evropské rady hovořilo o velice výbušných tématech kde e, tak trošku toto jednání bylo poznamenáno vlastně otržením od reality. Hovořilo se o 700 miliardách eur. To bude tady záchranný deštník. A samozřejmě do toho budou strženy také netopláci. Dále je tady krize managementu a je tady nebezpečí, že rozkotá tento mechanismus a to bude představovat mnohonásobné riziko pro všechny. Dále můžeme samozřejmě také pochybovat o tom, Zda skutečně tedy plukovník Gaddafi má zájem na demokracii. Eh, tady eh, víme, že vedoucím těch rebelů je vlastně bývalý agent CIA. A co se týče zátěžového testu, eh, tady je to také trošku ztráta smyslu pro realitu. Musíme si uvědomit, že tady bylo aktivováno nařízení z hlediska navýšení hraničních limitů v eh, potravinách. Děkuji. Das Wort hat jetzt Herr Lamassur. Für... Lamassur na dvě minuty. One or two. Zwei. Dvě. Děkuji. Pane předsedo Evropské rady, pane předsedo komise, Dámy a pánové, co se týče výsledků Evropské rady z hlediska ekonomické unie, je to opravdu působivé. Bravo. Ale chápeme, že tady vznikne jeden obávaní hodný problém z hlediska akceptování, politického akceptování těchto rozhodnutí. A to na dvou úrovních. Na první úrovni mezi členskými státy vůbec. Od začátku tohoto postupu paktu Euro Plus víte, že tento pakt se opírá čistě o mezivládní princip. To znamená, iniciativu mají členské státy. Jednou by to šlo, ale pokud během několika let je politická cesta stejná, vystavujeme se tady riziku velkého národního pnutí. Již německá kancléřka byla vypískána v Atenách a v Dublinu. Musíme poněkud transformovat mezivládní přístup v skutečně evropský přístup. Ne ještě komunitární, ale evropský. A to je smysl pozměňovacích návrhů, které přijal parlament a prezident Juncker a vy, pane předsedo, byste měli být pochváleni za to, že jste je přijali. Druhá úroveň veřejné mínění, jak bude akceptovat toto rozhodnutí v jednotných členských státech. Máme strany v opozici v našich zemích. Jak se budou cítit tyto strany vázány z hlediska této politiky, ve které se nikdy nemohly vyjadřovat. Podívejme se na to, co se stalo včera na irských volbách a podívejme se na to, jak to probíhá v Portugalsku v rámci voleb. Jediný způsob, jak dodat těmto doporučením silnou politickou legitimitu, legitimitu je zajistit zajistit účast národních parlamentů od prvních dnů evropského semestru. Závěry Evropské rady jen mimochodem zmiňují eh, národní parlamenty, když hovoří o nevládních institucích a podobných subjektech. Jde tady o novou dimenzi evropské demokracie a musíme tedy se těmito novými výzvami zabývat. Děkuji, pan Bulman, dvě minuty. Paní předsedkyně, Rada a komise nám navrhují, aby veřejné rozpočty byly eh, skonsolidovány v Evropě. A to máte pravdu. Jenom my teď říkáme, když se na celou věc podíváme, jak to funguje a jak to má dále fungovat, že se to eh, týká těch eh, nesprávných. Školy se zavírají, vychovatelé, učitelé jsou propouštěni, ti, kteří dělají výzkum, nemají práci, investice do veřejných oblastí jsou kráceny leží ladem. A já se ptám pana Van Rompuy a pana Barozo, je to to, co jste chtěli? Vy teď určitě řeknete, že toto jste tím nemysleli, ale že má být kráceno na jiném místě. Pak se teda zpátky zeptám, kde má být kráceno? A moje ústřední otázka zní takto. Jestliže si myslíte, že má být kráceno na jiném místě, proč texty, které nám předkládáte v Sixpack k ekonomické eh, vládě, proč to, co bylo navrženo, eh, proč nejste schopni rozlišit, jestli nějaká země kupuje tanky, jestli země kupuje válečné zbraně a eh, pak investuje, nebo investuje do stroskotalého ekonomiky, anebo chce jít do budoucna, nebo jestli chce investovat peníze do moderního systému energie, nebo jestli chce investovat do vzdělávání svých dětí. Tyto texty jsou eh, hloupé, jak jednou řekl Romano Prodi a myslím, že má stále pravdu, protože nejste schopni eh, toto rozlišení nabídnout, takže musíme tyto texty vylepšit, jinak totiž nebudeme moci rozumným způsobem Evropě vládnout, když nebudeme schopni této diferenciace. A poslední ústřední otázka zní takto odkud přicházejí vlastně příjmy, tak abychom mohli společně se eh, z krize dostat a eh, profit, něco z ní eh, vytěžit, protože není možné. Tady čekáme, pane Barozo, na váš návrh k daní z finančních transakcí v Evropě, tak jak to parlament s velkou většinou už si osnesl. Dejte nám příležitost a nepromrhávejme další čas jenom slovy. Děkuji. A slovo má teď pan Klinc na minutu 30. Vážení páni předsedové, když vám nasloucháme, máme dojem, že všechno je super, euro je zajištěno, máme novou stabilitu, máme mm, pakt eh, euro plus eh, pro euro. Já teď eh, řeknu, sice to sdělení tady bylo dáno, ale mě skutečně schází důvěra. Eh, máme tady nále rostoucí zadluženost evropských států, chybí tady konkurenceschopnost a musíme hovořit také o deficitu z hlediska mm, možnosti financovat. Takže již nyní můžeme vědět, že z hlediska podmínek tohoto paktu některé členské státy nebudou moci tyto podmínky naplnit. Co se týče stabilizačního mechanismu, ten eh, nepovede skutečně záchraně ekonomiky, protože mm, musíme konstatovat, že málo který členský stát skutečně naplňuje tyto podmínky. A to znamená eh, ty takzvané přísné podmínky, přísná kritéria v praxi budou obtížně naplňována. Také musíme tedy akceptovat to, co už se odehrálo v minulosti. Ten pakt pro euro není dostatečně závazný a nejde tedy napříč veškerými ekonomickými oblastmi. To znamená, zatím se nejedná o odstranění příčin této krize. Tady budeme mít vlastně facilitaci úvěru z hlediska stabilizačního mechanismu, bude se to navyšovat bez jakýchkoliv mezí a občané těch eh, členských států, které budou muset platit, budou i nadále zklamáni z hlediska eh, směrování Evropy. Děkuji, pan Epping. Minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku osobní na pana Van Rompoje. Válka v Libě pokračuje. My jsme viděli že velmi vřelé vztahy existují mezi libýským představiteli, a některými lib- evropskými představiteli. A já jsem viděl fotografie s vámi, což nesvědčí o velké politické integritě a konzistentnosti. Vidíme tyto fotografie, došlo k obětem a vidíme evropské představitele, kteří jsou na fotografiích společně s vrahem, myslím na Lokrbí. Co si o tom myslíte? Není to tak dlouho, co jste v této funkci, ale myslím, že byste měl zůstat no, nohama na zemi. Evropa by měla být na straně svobody. Název tohoto projektu je Svoboda. Pan Barroso byl velkým přítelem tohoto představitele. Vy jste nás oba zklamali. Heckmark, dvě minuty. A? Děkuji řečníkům. Takže teď jsme se zabývali eh, krizí, ale teď se musíme eh, zabývat zásadními problémy, které tuto krizi zapříčinili a to jsou velké deficity a slabé veřejné, finance veřejné. A e, proto e, tedy e, reformování paktu stability to je něco, co má ten největší význam. Nejenom, abychom dosáhli našich cílů, ale abychom vytvořili větší věrohodnost pro ekonomické systémy v Evropě a také se musíme zabývat problémem nedostatku konkurenceschopnosti a ekonomického růstu. Což je hlavním úkolem, do kterého se musíme pustit. Musíme bojovat proti chudobě, vytvářet pracovní místa, ale také zabezpečit prosperitu. Členské státy eh, mají zásadní zodpovědnost tady eh, restrukturovat eh, rozpočty a dát prioritu sociální bezpečnosti a investici do růstu. To vše zároveň, tak jak se zvyšují, jak se budou snižovat deficity a také reforma trhů trhu práce, stejně jako mm, by, mělo být, mm, by se měly využít příležitosti mezi malými a středními podniky. Ale to musí udělat členské státy a také ještě mnohem více. Ale měli bychom také potrhnout to, co musí udělat Evropská unie jako taková. Musíme být stejně tak připraveni eh, restrukturovat rozpočet Evropské unie tak, jak to vyžadujeme od členských států zajistit, abychom um, dali prioritu eh, růstu a investicím, výzkumu a vědě a otevřeným trhům. A také bychom měli eh, zabezpečit to, že budeme reformovat evropské eh, trhy. 70 evropské ekonomiky eh, je sektor služeb. Máme tady směrnici o službách, která je dosti omezena v tomto směru. Budoucnost evropské ekonomiky je právě v sektoru služeb a vědomostní ekonomiky. A existuje silný požad, velký požadavek komise, aby přišly návrhy, které interní trh bude eh, zodpovědný za celý tento trh eh, vědomostní, protože to je hlavní otázka. Musíme vést eh, naši Evropu v tomto směru. Děkuji a teď má slovo paní Perez na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Páni předsedové, po této krizi z hlediska světové konkurenceschopnosti, jaká je nejlepší evropská zbraň? Vy jste to definovali sami, je to strategie Evropa 2020. A když se podívám na to, co činíte z hlediska ekonomické vlády, tak mám dojem, že tady je absolutní rozpor. Když se podíváme na pakt stability a ekonomickou vládu, tak vy eh, přecházíte z koordinační strategie na strategii dohledu. A to se projevuje transformací z Washingtonu na e, bruselský konsensus. Když hovoříte o strukturálních reformách, tak hovoříte o snižování mest a navyšování odchodu do důchodu. Já bych chtěla, abyste hovořili o skutečných reformách, které potřebujeme. Především veřejné investice do vzdělávání. Víte, že během celého období Lisabonské strategie polovička členských států snížilo rozpočet na vzdělávání. Aplikovali jste sankce? Víte, že Evropská unie nebude moci nikdy aplikovat strategii 2020, pokud eh, nebudeme seskupovat investice do budoucnosti, pokud nebudete posuzovat eh, výdaje členských států, jediné výdaje, které sledujete odlišným způsobem a kde hovoříte také o kvalitě, to jsou výdaje u členských států, kde státy mm, praktikují eh, systém fondového důchodového spoření. Když se podívám na situaci v Irsku v současnosti, tak je tady jedna věc, která mě zaráží. Den za dnem se rozhodujete zachraňovat banky a mezi tím Irové odcházejí. Takovou Evropskou unii nechceme. Já bych byla radši, kdybychom zachránili irské občany spíše než jejich banky. A na záchranu bank jste vymysleli eh, test zátěžový test. Mám pocit, že pokaždé, když vznikne nějaký problém, tak se aplikuje zátěžový test, stres test pro nukleární elektrárny, pro banky. A jaký je například zátěžový test pro komisi zítra? Možná, že bychom to mohli navrhnout ale já bych byla raději, kdybychom měli komisi, která by vzala iniciativu do svých rukou a byla tam, kde má být. Když se podívám na stanovisko Evropské centrální banky, tak mám pocit, že tato banka se spíše zabývá něčím, co nespadá do její kompetence, to znamená úrovní mest, než života schopností našeho bankovního systému a mm, veřejnými investicemi. Tady padly nápady a návrhy, které vy nechcete akceptovat. Týkalo se to například eurobondů a nebo zdanění finančních transakcí. Páni předsedové, je nutné, abyste naslouchali návrhům Evropského parlamentu v rámci strategie, kterou jste sami přijali. Děkuji. A nyní bude hovořit paní Ek, minuta 30. Tak, fru talman. Děkuji, paní předsedkyně. Rada ministrů na posledním setkání probírala také otázku bezpečnosti jaderných elektráren a evropských reaktorů. Je to téma, které je teď předmětem jednání v parlamentu a e, je to něco, e, kde e, přijde usnesení, o kterém se ve čtvrtek bude hlasovat. Jako evropská občanka si myslím, že, si, že mnozí věřili, že tento zátěžový test povede k bezpečnostní politice jádra. Už desetiletí jsme mohli s tímto přijít, ale nebylo tomu tak. A návrh který je obsažen v závěrech rady, je příliš slabý ne, nemůžeme testovat jenom eh, techniku, geografii, musíme také testovat eh, tu kulturu bezpečnostní a také různá rizika. Musíme se postarat o to, aby tady byla transparentnost a je naprosto eh, nemožné, aby vlády a nebo národní úřady se sami pak testovaly. To přeci musí být prováděno nezávislými odborníky. A to všechno musí být zveřejněno, musí tady být zaručena naprostá transparentnost s tím, že komise bude možnost mít nahlédnout. To je jediná možnost, jak to udělat věrohodně do budoucna. Potřebujeme, musíme nově vyjednávat v rámci institucionálních struktur. To je stejně stará věc jako Evropská unie a to vše musí být aktualizováno. Potřebujeme bezpečnostní evropské normy v rámci celého systému a konečně se musíme postarat o to, aby i Rada ministrů předložila návrhu, návrhy, které se budou týkat energetické účinnosti a alternativních zdrojů energie. Uh Eh, Děkuji. Nejdůležitějším závěrem eh, ze zasedání rady nebyl titulek, který by byl přitažlivý. Jednotný trh má klíčovou úlohu, aby dával růst, ale to jsou jenom řeči. V ekonomickém řízení vidím kolegy, kteří chtějí rozmělnit pakt stability. A když se dostaneme k podpoře podniků, tak na tom nejsme o mnoho lépe. Poslanci se připojují ke kampaním pro cyklisty a pro blaho koní, ale když jde o podporu Small Business Act, tak jenom třetina se připojí a jeden, jenom jeden podpis z Labour Party ze Spojeného království. Podnikatelský kapitál, ziskový kapitál a jeho podpora, to je téměř směšné. Když se podíváme na legislativu, která byla schválena v loňském roce, je na čase, abychom dělali, co máme hlavy státu podepsali dopis, který znamená podporu podnikání a chtějí, abychom zvolili růst a já ho určitě zvolím. Mnohokrát děkuji. Bude hovořit major Orecha dvě minuty. Paní předsedkyně, Evropská rada schválila soubor opatření souvisejících s ekonomickým řízením, ozdravěním rozpočtu, a konkurenceschopností. To vše jde správným směrem. Těchto 16 bodů Evropské rady jsou výsledkem e, snahy předsedy Van Rompuy, předsedy Barosa. A já jim chci poděkovat, protože my si velmi vážíme toho, co jste řekli v institucích. Ale, e, paní předsedové, zažíváme nejen ekonomickou krizi, ale také krizi důvěry a krizi politických vztahů v Evropě. Nejde jenom o hodnotu a ekonomický evropský obsah, ale vedle evropských rád se konají i evropské národní a regionální volby. A při všech těchto volbách se potvrzuje e, naše nervozita, zaznívají extrémní hlasy, které jsou blízké nacionalismu v současné době. A musíme správně pochopit, že nečelíme jenom krizi, ale i politickým a sociálním důsledkům této krize. Nestačí pouze vidět eh, krizi mm, severu a jihu, jak někteří správně podotýkají, ale jde o novou epochu, která je typická kumulací krizí které nejsou řešeny a které se neočekávaně objevují uvnitř i vně. A tyto nové momenty vyžadují nový postoj, nové nasazení, nové instituce. A to je výzva, se kterou se musíme vyrovnat. A změna postoje vyžaduje, ja, abychom viděli, jak změnit jak se má změnit Evropský parlament, aby se přizpůsobil nové realitě. To platí i Evropské radě a komisi. Důležité je nestratit orientaci. Děkuji. Eh, Sanchez Presedo für zwei Minuten. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo rady, pane předsedo komise, vážení kolegové a kolegyně. Toto je první krize v eurozóně a možná mm, pak budeme konstatovat, že eurozóna ani nebyla dostatečně vybavena, mm, aby se mohla vyrovnat s těmito problémy. Je tu nedostatek účinnosti při dodržování v konkurenceschopnosti, makroekonomická nerovnováha, ta stále roste. A také jsme viděli, že všechno to, co jsme udělali pro to, abychom mohli mluvit jednotným evropským hlasem v evropské bezpečnostní politice, nebylo provázeno odpovídajícími snahami v oblasti ekonomické. Takže Eh, naše vůči ekonomická role eh, vůbec nebyla využita v eh, hospodářské oblasti a také na úrovni vlád v ekonomické oblasti jsme se pustili do různých věcí, ale ukazuje se, že ještě zůstávají mnohé kroky. Neexistují jen národní řešení, leda, že by někteří se pomýlili ve století. Vrcholná schůzka 24. 25. března nám ukázala důležité kroky. To byly spektakulární kroky. Tento evropský semestr klastr například, který eh, byl eh, realizován pak eh, pakt stability, mechanismus stability a legislativní balíček, který je tak nezbytný. Parlament to požadoval, to všechno se ubírá tím správným směrem. A hm, pakt plus, to je jistě taky dobrá věc, ale krize přetrvává i nadále. 23 milionů nezaměstnaných máme. I nadále jsou mraky na obloze a proto eh, bychom měli napomoci evropským občanům trojím způsobem. Úsporná politika má své eh, hranice. Musíme se soustředit na růst a politiku zaměstnanosti. Na to musíme sázet eh, cestou investic do ekonomického modelu, který zase musí být ozdraven. Strategie 2020 potom dále trvalá udržitelná politika ve finančnictví a v daňové oblasti. Tady potřebujeme evropský rámec, abychom se vyrovnali s státními dluhy a tady je nutná, nutný skutečný evropský přístup, zlepšení produktivity. A slovo má teď pan Strejček na minutu. Pane prezidente, paní předsedající, to, co se stalo na jednání Evropské rady 24. a 25. března 2011, a obsah textu který byl přijat jsou příběhem o prosazení fiskální unie zadními dveřmi

Paní předsedající, zaprvé vám chtěl pogratulovat k výsledkům eh, zasedání Rady 24. 25. Eh, března. Eh, zvláště děkuji za evropský semestr, ale také ještě za další věci, které vznikly. Jde tady o mechanismus stability. A to vše Eh, vyplynulo z eh, summitu Plus. Myslím, že je to velice pozitivní pro Evropu. Je jenom škoda, že tento proces eh, nebyl úplně ukončen 23. Mm, 24. března. Kdybychom mohli poslat, kdyby členské státy mohly vyslat takovýto signál z rady, tak si myslím, že bychom byli v daleko lepší situaci a mohli bychom se pak lépe vyrovnat se situací příštích třech, čtyř měsící. Dostali jsme krizi pod kontrolu, krize zvláště se dotkla mé vlastní země Portugalska a portugalské portugalská PSD, to je součást lidovecké strany, je připravena učinit všechna opatření, která budou nezbytná e, v, na, tento, na tomto poli. Jsou tady vážné problémy e, v krátkodobých e, týkající krátkových subvencí, ale socialistická vláda ukázala naprostou připravenost a chce poskytnout záruky, nezbytné záruky pro Evropu, protože to je nezbytné, abychom překonali krizi. Toto jsem chtěl říct jasně. Nechci tady hovořit o interní portugalské politice v Evropském parlamentu, ale na druhou stranu si myslím, že je dobře říci, že naše politické strany jsou připraveny provést úsporná opatření po té, co se budou v červnu konat parlamentní volby. Děkuji teď paní Hercog na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Na summitu bylo dosaženo dohody. To byl první politický úspěch maďarského předsednictví a konzervativní eh, úspěch. Teď pokračování bude záležet na naší jednotě. Proto je mě opravdu líto, že čtyři země, které mají konzervativní vládu, se nespojily a nepřipojily se tedy k této záležitosti. Kvůli tomuto postoji nyní vidíme, že to, co my jako předsednictví radíme jiným, nepovažujeme za dobré pro nás samotné. Takže zde nebyla jednomyslnost. Naším cílem by měla být konkurenceschopnost. My chceme získat eh, pracovní sílu za levné peníze, takže to znamená, že v budoucnosti se bude chudoba v Evropě dále šířit. Proč se rada nezabývala otázkou daňových rájů. Myslíte si, že to není problém, který se týká evropských občanů? To se mílíte. Očekáváme mnohem větší pokrok od eh, Evropské rady a také od komise. A nyní dovolte, abych se zmínila o přírodní a posléze i průmyslové pohromě v Japonsku. 12 tisíc obětí, 17 tisíc pohřešovaných a miliony osob, které v současné době mají problémy, jsou nezaměstnaní. Musíme tedy pomoci protože mezinárodní trhy byly touto katastrofou otřeseny a politický a ekonomický kontext Japonska byl také poškozen. Musíme tedy poskytnout pomoc, musíme vypracovat normy, které jsou potřebné, musíme pomoci investicím a musíme dosáhnout toho, aby v energetické politice Evropské unie jsme se zaměřovali na diverzifikaci, abychom ji posílili. Pane předsedo, paní předsedkyně, to jsou cíle, které byly vypracovány už ve strategii Evropská unie 2020. Nyní Rada a komise musí říci, jakou cestou se máme ubírat a musí dát k dispozici potřebné zdroje. Děkuji. Pan Karas měl mít slovo, ale nevidím ho v sále a proto bych eh, teď chtěla dát slovo na dvě minuty paní Podimatě. Já bych v žádném eh, případě nechtěla podceňovat eh, význam rozhodnutí, ke kterému dospěla nedávno Evropská rada. Možná, že to rozhodnutí je opožděné, nedostatečné po velmi dlouhém procesu ale neměli bychom soudit dnešek podle toho, eh, co proběhlo v minulosti, a teď hovořím o stabilitě eurozóny, ale měli bychom to hodnotit podle způsobu, eh, jestli tedy ten způsob je účinný a není účinný ani z pohledu trhu. Stačí se jenom podívat, jaké jsou náklady na financování státního zadlužení těch zemí, které jsou na periferii Evropy, jako je Portugalsko, ale myslím si, že ta reakce není ani účinná z pohledu občanů kteří mají čím dál tím více, e, více pocit, že Evropa e, e, není součástí řešení, ale spíše součástí problému. Celá řada význačných osobností z politických skupin řekla, že je potřeba zefektivnit naše reakce na problém zadlužení a že je potřeba se zamyslet nad otázkou euroobligací. Nicméně evropské státy nebo členské státy s tím nesouhlasí. A sice proto, že by to mohlo být nebezpečné v kontextu krize pro ty země, které nemají až tak velké zadlužení. Vzniklo by také morální riziko a tím by se eh, bylo realistické řešení bankrotu nebo restrukturalizace. Ale já si myslím, že pokud chceme, aby eh, k řešení přispěl také soukromý sektor, tak bychom měli zvážit eh, možnost zavést daně z finančních transakcí, abychom tím vyřešili otázku státního zadlužení. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми... Pan Kovačev, tři minuty. Děkuji. Krize, kterou v současné době prožíváme, znovu ukazuje, že Evropa potřebuje vizionáře mezi politiky, ale také mezi běžnými občany. Je pravda, že jsme přišli o spoustu času v době růstu. Jednotná měna je určitě úspěchem, ale Vypadá to jako hezký dům, kterému se zhroutila střecha. My jsme se tím nezabývali, když nepršelo a teď začalo pršet a prší nám dluhy. Závěry rady se neubírají správným směrem. Rozpočty už nebudou koordinovány a nebudou odolnější vůči krizi. Já vítám rozhodnutí zemí mimo eurozónu, i mé země Bulharska, které se připojí k paktu a chtějí se také účastnit rozhodovacího procesu. Chtějí, aby Evropa nebyla Evropou, kde budou platit dvojí měřítka. Jsem si jist, že politika musí spočívat na komunitárních metodách a ne na mezivládních metodách. A Doufám, že v budoucnosti nová mezivládní konference a proč ne eh, nová úmluva nebo nový konvent budou přijímat rozhodnutí v oblasti ekonomického vládnutí a správy. Vítám také rozhodnutí v oblasti Libye a Středomoří. Musíme na sebe vzít svou zodpovědnost, abychom pomohli Libii na její cestě k demokracii. A je to signál pro celý region, že Evropa pomůže všem legitimním aspiracím občanů. Co ještě musíme udělat eh, pro naše sousedy? Můžeme využít naší zkušenosti v oblasti partnerství, abychom pomohli středomorské oblasti. Pane Van Rompuy, pane Barroso, Evropa potřebuje operační sílu rychlé reakce. Potřebujeme také větší integraci v oblasti bezpečnosti. Merci. Děkuji, pane předsedo Rady Rompuy. Je evidentní, a vyplývá to také z vašich e, závěrů, že je potřeba mít velmi eh, rigorózní systém finančního řízení. S tím asi všichni souhlasí, ale je potřeba tedy nemít nulový deficit, ale spíše eh, rozumně využívat prostředky. Nemůže, ale snaha ozdravit eh, rozpočet nemůže vést ke snižování platu a ke škrtání dávek. Je potřeba investovat více do infrastruktury, do vědy a výzkumu. Všichni se shodují na tom, že Eh, euro je na křižovatce. A teď jde o to, jak si vybrat model, který by zachoval naši konkurenceschopnost eh, a snížil rozdíly mezi jednotlivými státy u konkurenceschopnosti a současně, aby se více přispěl do evropského rozpočtu. A nebo můžeme zvolit eh, soli- model solidarity, kde se bude dodržovat místo, odboru, místo odboru a budou zachovány eh, mechanismy indexace platů. Jde tedy o zachování našeho sociálního modelu, který by umožnil důstojný život, tak jak to také nedávno poukázal Evropský parlament. Jde o to, jak vzdorovat eh, tlakům finančních trhů a posílit eh, tím pádem roli Evropské centrální banky a regulovat ratingové agentury. Je potřeba překonat tuto krizi v Evropu a tím, že posílíme roli evropského rozpočtu a zreformujeme vlastní zdroje a zavedeme daň z finančních transakcí. Vaše závěry se opírají o ideologii, eh, podle níž eh, byl deficit způsobený krizí, přičemž já si myslím, že ten deficit a zadlužení bylo způsobeno eh, nezodpovědností. Dnes mm, je tady jasný demokratický deficit. Předsedkyně přerušuje řečníka. Paní Thyssen má eh, slovo na dvě, na dvě minuty. Pane předsedo, my pracujeme velice tvrdě a znovu se pokoušíme o to, abychom všichni byli jedním velkým společenstvím a aby všichni mohli pracovat a vydělávat eh, způsobem, který bude důstojný a rovný. Já bych chtěla se připojit k té chvále směrem k Evropské radě. Mám zde tři záležitosti, o nich se chci zmínit. První otázka Um, výdělku a nákladu na pracovní sílu z hlediska konkurenceschopnosti. Uh, v průběhu krize já jsem kontaktovala uh, předsedu komise, předsednické země Evropské rady, abychom zkusili si vzít pod lupu stabilizační prvky, které budou nejdůležitější a které nám v tržní hospodářství pomůžou splňovat cíle. Nyní však čelíme obavám. Máme strach, že e, platy a e, ten e, Evropa Plus pakt budou vést k určitým omezením. Zajímalo by mě váš názor, pane předseda. A nyní další věci. Neustále slyším, že z hlediska utváření platové politiky, pokud opravdu to eh, projde, tak nebudou členské státy mít eh, požadovanou nezávislost v otázce úpravy platu. A zajímalo by mě, zda to má solidní základy a co vy jako předseda rady si o tom myslíte, protože se domnívám, že to musí být důkladně promyšleno, než se k tomu opravdu přistoupí. A nyní um, společná daňová základna pro uh, firmy. Já jsem si přečetla jednu větičku, tečku, v níž se odkazuje na závazek, který by měla rada mít. Mám z toho odvodit, že zatím neexistuje obecná zhoda vytvořit tuto, toto základnu pan Arzenis na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, I z mé strany srdečné díky eh, panu předsedovi a předsedy komise. Tedy paní Podimata už se vyjádřila k hospodářství a já na to navážu, totiž další téma eh, jaderná bezpečnost. V čem jsme se poučili z toho, co se stalo v Japonsku? Dvě záležitosti. Za prvé, nikdo nikdy nemůže být vždy stoprocentně připraven na přírodní katastrofu. A za druhé, jaderná energie není nikdy stoprocentně bezpečná. Čili co s tím? Co dále? my se ní snažíme Japonsko odsuzovat, že v něčem bylo nedbalé, že vlastně nejde vůbec o jadernou energii, že to bylo Japonsko, kdo byl nespolehlivý. Říkáme, že tam scházely určité kontroly, určité zátěžové zkoušky, že vše nebylo mm, řádně testováno, že ne, jsme schopni rozlišit mezi tím, co je tedy bezpečné a co není. Ale já se domnívám, že tím jsme se nepoučili správně, pokud chceme takto dále uvažovat. Nejsme tím pádem pádem vůbec přepraveni čelit katastrofám podobným, jako došlo k Japonsku. Jde tady například o ochranu civilního obyvatelstva, jde o otázky um, analýzy problematiky, jež se týká jaderné energie. Už nyní se uvažuje o stavbě nových jaderných elektráren, ale já si myslím, že se nedá eh, investovat do jaderné energetiky v současné situaci. Naopak, mělo by se investovat například do fotovoltaických eh, zařízení. Jaderná energie totiž eh, působí vždy přes hranice. A já si myslím, pane Barroso a pane Van Rompuy, že vy máte tu zásadní odpovědnost. Další na dvě minuty. Gut, dann machen wir wirklich Uhr das ist komfortabler. Okay. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Máte slovo, pane Saruši. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád zmínil o tří záležitostech. Za prvé, rada a summit opravdu byly, um, měly velice pozitivní výsledky, zejména v tom kontextu, o němž je řeč. Já jsem rád, že ta, eh, ten celý přístup eh, k tomu eh, paktu Evropa Plus je otevřený, konstruktivní, zejména v tom, že mají možnost se účastnit i země, jsou nejsou členy eurozóny, jak už jste sami řekli. Zároveň vytváříme tu bezpečnostní síť v rámci Evropského stabilizačního mechanismu a nemohli bychom zkusit se zamyslet nad tím, že jak Evropa Plus, kde má hlavní význam, spočívá v tom, že budeme sledovat chování zemí v rámci určitých eh, nestabilizačních prvků, ale že zároveň to bude vše propojeno a inkluzivní nikoli, nebude to nikoho tedy vylučovat. Druhá připomínka, ta se týká politiky sousedství. Tady si myslím, že opravdu přistupujeme k nové koncepci, což je správné, ale zároveň u veškeré politiky sousedství a v kontextu toho, co si přečteme od paní eh, komisařky Aštonové, od pana File, to musí být více velkorité, velkorysé vůči eh, společenstvím, vůči občanům a zároveň to musí od vlád eh, žádat víc. Musíme se odpoutat od čistě krátkodobých Eh, politik, jež se opírají o monetární přístup, o e, hospodářství a opřít se víc o lidská práva. Zároveň však eh, musíme se snažit šířit demokracii, přístup správný k lidským právům dále na východ. A třetí věc, to je EU-NATO. Tento vztah v Libii najednou máme nové zkušenosti právě ze spolupráce a vzájemných vztahů Evropské unie a NATO tam tomu ještě plně nerozumíme. No a zároveň ta zkušenost už vznikla v Afganistánu a tam nebyly pouze dobré výsledky. Doufajme, že se nám to v Libii podaří lépe. Děkuji. Nyní má slovo pan eh, Karins na dvě minuty. Prosím. Cienījamā priekšsēdētāji, kolēģi, es domāju, ka mums ir skaidri jānovelk tā roba. Já si myslím, že musíme jasně rozlišovat mezi minulostí a budoucností. A když hovořím o minulosti, tak tím mám eh, na mysli, že musíme nalézt eh, správné řešení pro Řecko a Irsko. Měli bychom umožnit odpis eh, dluhu, k tomu bude potřeba plán restrukturalizace. Tyto společnosti musí mít možnost dále žít. Daní poplatníci by neměli být trestáni za zatížení ze strany soukromého sektoru, tedy konkrétně bank. K budoucnosti chci říci následující. Měli bychom si definovat eh, náš cíl pro Evropu, což je stabilní hospodářský růst. A abychom ho dosáhli, potřebujeme k tomu prostředky. A o tom už se na Evropské radě hovořilo. Je to, co eh, nejnižší zadlužení státu, tedy veřejného zadlužení tak, abychom znovu nastolili důvěru finanční trhu To povede k nižším úrokům a to v důsledku zase umožní podnikům si brát úvěry a rozvíjet se, vytvářet obrovský růst a vytvářet pracovní místa v Evropě. To je logický proces, který začíná snížením nákladu na provoz státu ale nemělo by to vést ke snížení úrovně investic. Investice určitě potřebujeme, ale nemůžeme provádět jenom úspory. To nepovede k řešení nebo cestě z této krize. Já bych se mohl zmínit o zkušenosti mé země, tedy Lotyšska. My jsme zavedli velmi radikální úsporná eh, opatření a v roce 2011 jsme dosáhli úspor veřejného rozpočtu eh, o jednu třetinu. Takže to možné je a kdyby to udělali všichni, tak bychom nebyli v té situaci, ve které jsme dnes. Teď má slovo pan Marinescu na dvě minuty. Președinte, Consiliul European a făcut un pas semnificativ înspre crearea mecanismului european. Evropská. Evropská rada učinila významný krok k vytvoření mechanismu, stáleho mechanismu stability a také si vytvořila možnost změn smluv. Tím pádem by měl vzniknout konsistentní mechanismus pro případ krizí. Je dobré takový mechanismus mít, ale samozřejmě by bylo mnohem lepší, kdyby se nikdy nemusel využít. Jde tedy o to, jak místo takového mechanismu pro krize spíše aplikovat přísná pravidla zprávy a řízení. Víme, že i některé nečlenské nebo státy, které nemají euro, se připojily k paktu stability, což je rozhodně dobře. Evropská komise by měla koordinovat hospodářské politiky všech členských zemí a také by se měla více zaměřit na oblast vzdělávání a to všechno by se mělo promítnout do konkrétních opatření na u národní úrovni. Úspěch těchto reform bude klíčový pro eurozónu a pro jednotný trh. Mělo by to vést k vytváření pracovních míst a k reformám pracovního trhu obecně a proto vítáme rozhodnutí komise usilovat o přijetí eh, jednotné regulace pro vnitřní trh do roku 2012. Bohužel tam ale chybí to, že je potřeba zajistit volný pohyb všech evropských pracovníků a také volný pohyb služeb. Minutu 30. Busutil na minutu a půl. Grazie President. In-nis li qed jaħarbu mill-gwerra fil-Libja issa bdew jaslu. Děkuji. Ti, kteří prchají od války eh, v Libii, nyní připlavají do Evropy zejména na ostrov Lampedusa. V mé zemi čelíme dvěma obavám. Za prvé nevíme, kolik se jich u nás objeví. Zatím nemáme odpovědi, nevíme, kolik občanů budeme u sebe mít. A druhá věc. Nikdo neví, zda Evropa opravdu pomůže. A tato obava, na tu musíme a zároveň můžeme reagovat. Máme přece mechanismus solidarity. Ten už existuje, máme směrnici 55 z roku 2001. A nyní musíme přistoupit k tomu, že ji budeme využívat. Dosud se zdá, že komise se vymlouvá dvěmi způsoby. Říká, že v radě ministru nemá většinu a já bych rád apeloval na pana předsedu Barosa že to není správný důvod. Tady musí sama komise se ujmout politické iniciativy a přijít s návrhem, tak aby tento mechanismus solidarity opravdu byl uplatněn, uveden v život. Další výmluva komise je, že zatím tam nejsou ještě tak početné e, toky migrační. Ono se to může zdát e, okrajové z hlediska celé Evropy, ale pro zemi, do které to občané přijíždějí. Je to už podstatný eh, počet a já bych rád se obrátil právě tímto na pana komisaře Barosa s tím, že už musí mobilizovat tuto iniciativu a rovněž pan, pan Romboj, aby ukázal v praxi solidaritu. Pan Kilan, minuta a půl. Vážený pane předsedo, pane Baraso, pane Fan Rompuy, Výsledky Evropské rady by se mohly stát nevyhovující eh, z politického i sociálního hlediska, ale z dnešní rozpravy vyplývá, že krize zatím je mezi námi. Pan Baroso konstatoval, že hospodářská situace je i nadále nejistá a složitá. Pan kolega Verhofstadt potvrdil, že krize jako taková zatím odstraněna nebyla. Mluvíme o tom, že nám přetrvávají problémy to je výsledok velikých chyb a nedostatečných vhodných nástrojů. Z nich musíme vyvodit závěry. Musíme se z těchto minulých chyb opravdu poučit. Máme tady obrovskou daňovou zátěž, máme deficity v různých eh, rozpočtech a my si musíme otevřeně říci, co bylo nesprávné. Takováto hloubková analýza by měla být povinná pro všechny aktéry. Pokud to neproběhne, tak nám hrozí, že se chyby budou opakovat. Ústřední otázkou zůstává konkurenceschopnost. A já doufám, že Evropská komise prostřednictvím nového aktu, toho Single Market Act, umožní průlom aby nastal opravdový průlom a aby ty priority měly možnost být realizovány. Tento týden bude v Estonsku potvrzena nová vláda a zdá se jisté, že estonští voliči se nevždy chovali evropsky. Potvrdili totiž vládu, která výrazně snížila výdaje. Děkuji. Nyní se dostáváme k eh, našemu Catch the Eye. Já bych vám ráda nyní vysvětlila, jak budeme postupovat. Rozhodla jsem takto. Máme zde při nejmenším 20 přihlášených eh, k tomuto postupu Catch the Eye a sami vidíte, a já už jsem se na vás obracela, s tím, že odložíme, spozdíme hlasování o 10 minut, aby ještě měli možnost přiměřeným způsobem se vyjádřit jak pan Paroso, tak pan Van Rompuy, aniž by byli rušení kolegy, kteří budou přicházet do sálu. Zároveň navrhuji, abychom zohlednili více než polovinu těch přihlášených. Nebudou se so nikdy všichni, protože to bychom opravdu nezvládli, ale 12 až 13 ano. Tedy zahajujeme a ještě, promiňte, ještě bych vás eh, ráda informovala. Já vždy vyvolám někoho a pak zároveň řeknu, kdo bude eh, po nich, protože samozřejmě nemáte seznam řečníků. První jako pan Me, paní McGuinness a poté pan Leichtfried. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme závěry rady opravdu doporučit a poblahopřát radě do budoucna, i když už ne tak zajistka eh, minulosti. Já jsem byla v Irsku minulý týden, když Catherine Day řekla, že Irsko už není takovým nablízkaným státem, jak to bývalo. Doufám, že se to změní a že výsledek zátěžových zkoušek a výsledky, se kterými přijde nová vláda, znovu eh, z Irska udělají tu vzornou zemi. Občané jsou rozčarovaní, mají pocit, že mají velké přespřílišné břemeno se ve srovnání s ostatními občany Evropské unie. A to, že se ukazuje prstem na to, že se někdo nezachoval správně, uvědomte si, že na tom večírku nebyli jenom Irové. Uvědomte si, že mnozí bohatí bankéři těžili na úkor Irska. Irska. V irských médiích se hovoří o tom, že velcí finanční giganti stojí za Irskem a že si uvědomí, že Irsko se se svými problémy vyše, vypořádalo a že prosím o solidaritu. Děkuji, kolegové. Ještě jedna věc. Máte jedinou minutu. Pokud tedy chcete, aby se dostali ke slovu co největší počet řečníků, tak se držte této řečnické doby. Já budu ještě přísnější než dříve. Tady pan Leichtfried a poté pan Ody. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám pár otázek. Je dobré, že jsme se na něčem shodli a rovněž je dobré, že evropské hospodářství i měna jsou nyní lépe chráněny. Ale ochrana není vše. Není rovněž nutné jít o krok dál, Eh, snažit se nastartovat znovu hospodářství a vzestup, tak aby se ta ochrana k něčemu hodila. Tady podle mě se dělá příliš málo a nedělá se to správně. Proč se neinvestuje například do vývozu proč se investuje do vývozu okurek a banánů a nikoli do univerzit a do škol? Nad tím se musíme zamyslet. Říkáte, nemáme na to. Možná bychom to mohli přesunout, ty prostředky. Rovněž si rozmysleme, zda bychom nemohli těžit z něčeho, ehm, z, z těch odvětví, kteří, které z toho profitovali. Proč, pane Baroso, se nepřechází na tu finanční daň z finanční transakcí. Já chci vědět, na čí straně jste, finančních institucí nebo našich občanů? Pan Ody a poté pan Guerrero. Merci, madame la Děkuji paní předsedkyně, pane předsedo Evropské rady, pane předsedo komise. Já bych rád poděkoval předsedům politických frakcí za to, že zrušili zasedání konference předsedů kvůli této debatě podle článku 15 na plenárním zasedání. Pokud dám mechanismus stability, tak eh, pakt stability Chci položit otázku k politické kontroly, jak se ptal také Ellen Lamassur, a také pokud jde o regulaci tohoto nástroje. A chci také vědět, kdo bude poskytovat absolutorium tomuto finančnímu nástroji. A na závěr bych si rád položil otázku, zda nenastal čas, aby nám komise předložila globální zprávu o veřejné podpoře úvěrových eh, orgánů a především eh, finančních toků, které se týkají suverénních dluhů. Také bych navrhl, aby byly prostudovány veřejné ratingové agentury, protože zde máme velký problém se soukromými agenturami, ratingovými agenturami. A je to velký rozdíl. Děkuji, pan Guerrero, potom paní Watson. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Van Rompuy na začátku svého vystoupení řekl, že za 49 dnů se konalo, konaly tři samity a tři zásady, zásadní zasedání Evropské rady. Takže to, co předtím se konalo jednou za půl roku nebo jednou za čtvrt roku, je nyní běžnou formou řízení Evropy, aby se okamžitě reagovalo na okamžité výzvy. Ale nad rámec okamžitých výzev je zde horizont Unie. A horizont Unie závisí na naší konkurenceschopnosti. Co máme v současné chvíli, abychom mohli vytvářet znalosti? Málo univerzit, které se řadí k nejlepším na světě, procento, které je věnováno na výzkum a vývoj a které je mnohem nižší než eh, v rozvojových zemích i jiných rozvinutých zemích a zároveň máme také podniky, které se do výzkumu a vývoje příliš nezapojují. Musíme dosáhnout evropské evropského rozměru. Musíme koordinovat evropské univerzity mezi sebou a musíme mít programy, které budou vytvářet excelentnost a spolupráci. Infot. Pan Watson a poté pan Haska. Děkuji, paní předsedající. Předsedové komise a Evropské rady hovořili o paktu Euro plus a o jednotném trhu. A já mám otázku ke každému z těchto témat. Souhlasí s prezidentem Evropské centrální banky, že mnohem větší eh, stabilizační mechanismus bude potřeba. A pokud nesouhlasí, tak je to proto, že jako praví profesionálové mohou na veřejnosti, eh, nemohou na veřejnosti přiznat to, co sami soukromně vědí. Co se týče jednotného trhu, tak eh, jediný stát, který implementuje všechny, eh, veškerou legislativu, je Norsko. Ale víme, že tady půjde o solidaritu členských států. Chci se zeptat obou předsedů, jestli souhlasí s tím, že eh, to vypadá dobře s tou solidaritou, že ji bude více v budoucnosti. Děkuji. Teď pan Paska a potom pan Bronz. Děkuji. Jedním z témat Evropské rady bylo i vytvoření krizového mechanismu pro eurozónu a Zhoda o eurovalu ukazuje, že ještě bude potřeba probrat eh, podrobnosti s odborníky. Když se premiérka Radičová vrátila z Bruselu domů, dozvěděla se, že její postoj, který eh, vyjádřila na radě, není podpořen parlamentem. A proto bude potřeba se věnovat otázkám řízeného bankrotu a dalším. Jinak tento eh, stabilizační mechanismus bude nástrojem trvalého zadlužování eurozóny. A k tomu se musí vyjádřit národní parlamenty. Byl bych rád, pane předsedo rady, abyste více u těchto politických eh, rozhodnutí zohledňovali odborná stanoviska. Děkuji. Teď pan Bronz a po něm pan Kelly. Odstavec 5 eh, zprávy eh, z tohoto zasedání říká, že budou předložena opatření, která by měla zabránit eh, škodlivým makroekonomickým, a makroekonomickým nerovnováhám. Ale poté hovoří o tom, že je potřeba podpořit obchod se třetími zeměmi, například podpořit dovoz z těchto zemí. Podle mě to je jeden z největších důvod těchto nerovnovách a narušení naší konkurenceschopnosti. Myslím, že není možné soutěžit s výrobci z těchto zemí, protože se nikdy nedostaneme na úroveň jejich nákladů. A na stránce 16 je o tom zmínka, kde se hovoří o podpoře konkurenceschopnosti. Hovoří se o tom, že bude potřeba se věnovat produktivitě a zlepšování konkurenceschopnosti. Podle mě to znamená jenom jednu věc, eh, tedy že platy se budou muset eh, snížit, abychom byli konkurenceschopní s novými ekonomika, ekonomikami. Znamená to, že ekonomické zájmy evropských pracovníků eh, jsou tím házeny přes palubu. Děkuji, teď má slovo pan Kelly a potom pan Tarabella. Paní předsedkyně, já tady nechci nikoho zavazovat, ani Irové, eh, kteří jsou nezávislí samou podstatou, nikoho zavazovat. Tedy um, ano, krize nás um, srazila na kolena, ale nesouhlasím s tím, že eh, je to Evropou, ono je to neschopnými bankami, nikoli tím, co udělali evropští občané. A ti nyní musí za to platit a jejich břímě je přes přílišné. Prosím o dvě věci. Mají se snížit úrokové sazby a chci poděkovat panu komisaři Renovi a panu předsedu Barosovi už předem. Za druhé, držitel obligací musí rovněž za to určitým způsobem platit. Pokud ne, tak alespoň si zaslouží, aby je někdo klepl přes prsty. Um, oni mají zaručený uh, bez uh, oproštěný od daně eh, příjem a pokud se to změní, tak možná se posuneme dál. Děkuji. Nyní pan Tarabela a poté pan Tabajt. Děkuji, paní předsedkyně. Pánové předsedové, drazí kolegové, závěry Rady o ekonomické politice a paktu Euro Plus otevřely skutečnou pandořinu skříňku, ze které vychází veškeré zlo, kterému musí Evropané čelit sociální ochrana je snížena, indexují se platy, produktivita se navazuje na platy, klesá kupní síla a tak dále. Rada se nedokázala poučit z krize. Samozřejmě potřebujeme politiku rozpočtové zodpovědnosti a úspor, to všichni víme. Nicméně veškeré úsilí by nemělo spočívat na občanech, protože oni jsou jedinou příležitostí, jak víc této krize. Velmi rychle jsme zapomněli, že také finanční sektor a bankovní sektor musí nést zodpovědnost a musí být zodpovědný. Kdy konečně bude zavedena dan z finančních transakcí, když máme 16 milionů nezaměstnaných Evropanů a růst cen otřásá Evropou. Neměli bychom využívat pouze pracujících, ale také kapitálu. Děkuji. Jetzt, Herr, eh, eh, Herr Tabači. Děkuji, pan Tabači a poté pan Obermajer. Děkuji. To, čemu říkáme pakt Evropa Plus, je novou etapou hospodářské koordinace do budoucna. A v rámci makroekonomické koordinace hovoříme vlastně o nové féře, éře. Premiér, maďarský premiér pan Orbán, říká, že máme co dělat s novým pilířem pro budoucnost Evropy. Bohužel Maďarsko není na seznamu pana Van Rompuye jako jedna z zemí, která se chce toho paktu Evropa plus účastnit. Bohužel mnoho maďarských občanů i eh, ekonomů nechápou, proč se maďarská vláda rozhodla zrovna takto. My máme otevřené hospodářství, jsme malou zemí, a není pravda, že tento argument Není tedy tento argument pravdivý, že by to znamenalo překážku konkurenceschopnosti, protože ono to je namířeno pouze proti eh, velkým korporacím. Pan Overmeyer a pak paní Gomez. Děkuji, paní předsedkyně. EUE e je mistrem eh, překrucování celá desetiletí se neustále potlačovala jaderná energie a zdá se, že záchranná síť nefunguje. Proč se ne mobilizuje záchrana síť při eh, krizi naftové, při krizi řecká? z toho těží pouze spekulanti, kteří sázejí na bankrot státu. Já říkám, záchrana síti by měl být konec a s celým Europlosem taky Ono je to vše začátkem i koncem eura. Miliardy, které vydáváme na záchraně balíček, bychom měli spíše utrácet na budování udržitelných systémů, odvracení migračních toků od hranic Evropy, případně eh, na to, aby se lépe zabezpečila jaderná energie. Ty peníze by takto byly investovány rychleji, lépe, než když vlastně se snažíme udělat z Evropy kasíno, kde si sázíme na nejistou výhru. Děkuji paní Gomez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 Portugalsko je země, které, eh, díky které vydělávají bankéři a ono se topí, eh, celá Evropa se utopí s ním, pokud se s tím nic neudělá. Nyní se musíme pokusit pochopit, že eh, taková pomoc poskytnutá Portugalsku, jak se o ní tady hovoří, pomůže jenom bankéřům, nikoli občanům. Vše jde na úkor občanů. To jsou neoliberálové, kteří si to takto vymyslí, ale zároveň se tím nevytvářejí evropská eh, pracovní místa, Um, nezrovnováží se nerovnovážnosti hospodářské. V této Evropě, kde už mají takovou moc banky, které pokud by se měly zhroutit, tak ohrožují celé národy, tady nejde pouze o zájmy velkých. I Evropa se musí postavit za daňové poplatníky a mm, i vyřešit otázku daňových máru, rájů. Máme tady černé díly, díry máme eh, daňové úniky, kriminalitu. Eh, paní Beňová, děkuji paní předsedkyně, vážený pane předsedo. Já bych chtěla nejdříve upozornit na nesprávný leitmotiv těch závěrů, totiž, že máme hospodářský růst a že máme zároveň šetřit. Mm, to, že jsme posedli fiskál, fiskální konsolidaci, se nám může stát osudným. Naší prioritou by měla být obnova zaměstnanosti a udržitelného zaměstnaneckého růstu. Eh, na krizi doplácejí hlavně občané, přicházejí o zaměstnání, eh, tvrdě doplácejí na úspor na opatření vlád a navíc eh, posílení toho, čemu říkáme euroval, půjde z jejich daní, ale ta opatření by měla být hlavně hrazena finančním sektorem. Pane předsedo komise, pane prezidente Van Rompuy, my potřebujeme koordinovat hospodářské sociální politiky, abychom obnovili zaměstnanost a takto vybředli z krize krize. Rovněž chceme mít jasný konsensus o záchraně eura, do něhož zapojíme finanční sektor. Děkuji paní Vertman a jako poslední se eh, vysloví pan Balcitis. Prosím, paní Vertman, děkuji tím, že se změnila smlouva, tak se zprovoznil stabilizační mechanismus. A já apeluji na všechny, aby opravdu dodržovali příslušná kritéria, protože pokud se dostane eh, na paškal další členská země, tak vždy hlavně na to doplacejí řadoví občané. Stabilizační mechanismus může být oprávněný pouze tehdy, pokud budou všechny země dodržovat svá rozpočtová eh, ustanovení a budou jednat uvážlivě a budou šetřit. Krize v Japonsku nám jasně ukázala, jak je bezpečná atomová energie. Příroda je silnější než člověk. Ehm, zátěžové zkoušky musí být prováděny razantněji a e, tady po Černobylu pouze doufáme, že nedoplatíme na e, další e, katastrofu. Doufáme, že například nové projekty v oblasti alternativní energii jaderné energie mohou nahradit. A nyní pan Balcitis. Ještě moment, kolego, pak máme ještě 15. Podařilo se tedy dát slovo 15 místu, místo pěti, bohužel více se už nedá Pane Balci, ty jste poslední. Eh, Děkuji, paní předsedající. Je dobře, že se Evropská rada dohodla na řadě důležitých věcí. Jednou z nich je například zahájení evropského semestru. A já si myslím, že prioritou by měla být konsolidace rozpočtu a jejich udržitelnost. Konsolidační úsilí musí být doplněno strukturálními reformami. Zejména tím, že bude postupně prováděna strategie do roku 2020. Vlastní roli by v tom měla mít Evropská komise, která by měla mít dozor nad hospodářskými politikami členských států a měla by sledovat, jak probíhá konvergence. Máme obavy, z přístupu Evropské centrální banky, Evropské komise k ratingovým agenturám a k ozdravování bank. Tím končí Catch the Eye a já nyní dávám slovo panu Barozovi, který vystoupí za Evropskou komisi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové poslanci. Co se týče hodnocení poslední Evropské rady, Moje analýza tohoto zasedání byla podle mě dostatečně vyvážená. Myslím si, že bylo správné uznat, že došlo k významnému pokroku, když to porovnáme s tím, co jsme předtím neměli, tak je to rozhodně významný pokrok. Například eh, tady jde o vytvoření trvalého stabilizačního mechanismu, který nemáme eh, ve smlouvě a parlament to velkou většinou podpořil, aby byly změněny smlouvy a vznikl tento nový nástroj, nástroj, který předtím neexistoval, takže buďme upřímní. Eh, v našem hodnocení myslím si, že rozhodně došlo k velmi velkému pokroku eh, z pohledu reakce na krizi a zaplnění mezer, které jsme předtím neměli na úrovni politik nebo nástrojů, ale současně, a já jsem to řekl velmi jasně, Současně je, je možné, že to nebude stačit, protože jedna věc je určitá struktura nebo architektura, a na druhá strana je na druhé straně politika, které je potřeba provádět. A skutečnou zkouškou úspěchu bude to, co vlády a naše instituce budou moci udělat eh, v těch podstatných věcech, protože podstata je důležitější než nástroje. A současně jsem také velmi transparentně řekl, když jsem hovořil o našich ambicích, že by komise ráda zašla u některých věcí mnohem dál. My jsme například e, zdůraznili u toho trvalého stabilizačního mechanismu, kdyby byl flexibilnější. Nicméně dosáhnout konsenzu na takto vysoké úrovni ambicí nebylo bohužel možné. I tak si ale myslím, že by bylo špatné eh, odmítat ten pokrok, kterého jsme dosáhli. Někteří říkali, že eh, komise předkládala jiné návrhy, nicméně všechno, to, o čem tady byla řeč, již komise jednou navrhla. 9. května 2010 ústy komisaře Réna. Komise navrhla a předložili jsme příslušný legislativní návrh, aby vznikl stabilizační mechanismus. Například jsme navrhli vzájemné sdílení eh, eh, řízení dluhu, to, čemu se v angličtině říká joint and several guarantee, záruky za zadlužení. To ale členské státy odmítly. A, mez, a souhlas členských států je naprosto nezbytný, pane Verhofstadte. My jsme předložili eh, příslušný text na summitu eurozóny, ale byl odmítnut velkou většinou členských států. Taková je realita. A co se týče vaší konkrétní otázky jednomyslnosti nebo většinového schválení u eh, rozhodnutí o stabilizačního mechanismu, já sám jsem navrhoval za přítomnosti předsedy Evropské rady a se souhlasem některých eh, šéfů vlád, aby se rozhodovalo kvalifikovanou většinou. A to také bylo odmítnuto. Takže můžete neustále připomínat tyto věci, ale je potřeba jasně říci, eh, že my nejsme ten, kdo, za to, kdo to způsobil. Komise předkládá návrhy, velmi ambiciozní, podobně jako u těch zátěžových testů bank ve spolupráci s ECB jsme navrhli důvěryhodné, transparentní zátěžové testy evropských bank a podobně tomu u euroobligací. Myslím, že už 30 let Evropská komise hovoří o tom, že by bylo dobře, aby vznikly tyto eh, euroobligace a zase to odmítají členské státy. A u finančních eh, výhledů jsou teď uvedeny projekty, na vydávání eh, obligací kterým by se financovaly eh, investice do eh, infrastruktury. A možná, že tady eh, někteří mezi vámi by mohli přesvědčit evropské politiky, aby byly ambicioznější u těchto finančních výhledů, tedy u evropského rozpočtu. A měli bychom na tom úzce spolupracovat. Tolik tedy k ambicím na evropské úrovni. těm eh, otázkám o sociálním eh, modelu. Komise velmi zdůrazňovala v rámci strategie do roku 2020, abychom více eh, zdůraznili sociální aspekty a vzdělávání. A nebylo to jednoduché, protože některé členské státy říkaly, že to jsou výlučné pravomoci členských států a že Evropská unie nemá přímo přijímat opatření k, v sociální oblasti nebo v oblasti vzdělávání. Když se podíváme na tuto strategii do roku 2020, tak si myslím, že se podařilo prosadit některé z těchto věcí, například eh, financovat boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Tady teď v rámci Evropy vznikne tato politika a dojde k zvýšení investic do vzdělání. Nicméně dovolte, abych vám řekl ještě jednu věc, kterou možná nevíte. Evropská komise před nějakou dobou, asi před dvěma lety, předložila návrh potravinové pomoci pro určité osoby v Evropě, protože i dnes v Evropě jsou lidé, kteří hladoví. A Josef Del z EPP navštívil potravinovou banku, která právě se snaží eh, zamezit této chudobě, tomuto typu chudoby a přitom dva členské státy napadly eh, u Evropského soudního dvora tuto možnost, aby tato možnost existovala. Taková je tedy situace. Takže buďme upřímní. Eh, komise je proto, aby Evropa byla ambiciozní v oblasti řízení, aby byla rovnoprávnější, aby byla sociálnější, nicméně vy a my, tedy parlament, komise a členské státy, s tím musí vždycky souhlasit. A já si myslím, že eh, se obracíte na špatného adresáta, protože Evropská komise vždy prosazovala sociálnější Evropu, spravedlivější a eh, rovnoprávnější Evropu. Buďme si upřímní, buďme upřímní ještě v další věci. Někdo říká, že současné problémy Evropy jsou problémy Evropy, jako by tady nebyly vlády, které nechaly zadlužení narůst do neudržitelných výšek, nebo tady byly eh, bankovní sektory, které byly několikonásobně větší než eh, celá ekonomika dané země. Ale i tyto subjekty mají svou zodpovědnost a na to bychom teď měli reagovat, a to sice solidárně, ale také odpovědně a já jsem pišný na to, že to byla komise a já osobně, kdo podpořil návrh na snížení eh, úrokových sazeb pro pomoc Řecku. Byl bych rád, kdyby podobné věci došlo i u Jirska. Nejenom protože si myslíme, že je to spravedlivé, aby ty velmi těžké, eh, toto, že velké těžké břemeno nesli řečtí nebo irští občané, ale jde také vůbec o udržitelnost eh, státního zadlužení. A v tomto duchu v solidarity a odpovědnosti si myslím, že musíme hledat společnou odpověď a společnou reakci. A doufám, že jsem tím odpověděl na otázky některých z vás. Ehm, naše problémy jsou také výsledkem určitých rozdílů mezi severními státy v Evropě a jižními státy, nebo východem a západem, nebo státy na okraji a státy v centru. Ale já si myslím, že my musíme hledat řešení, která budou platit pro všechny občany. A ještě k daní z finančních eh, transakcí, já už jsem několikrát řekl, že jsem pro zavedení eh, této daně z finančních transakcí. Říkal jsem to na eh, zasedání G20. Nicméně to odmítla většina našich partnerů G20. A otázka, o které teď diskutujeme, je, jestli na evropské úrovni bychom měli Eh, zavést takovou daň. A zase, buďme upřímní, několik členských států eh, se proti tomu eh, radikálně staví. A já jsem řekl na Evropské radě, že Evropská komise teď připravuje hodnocení dopadů na finanční sektor a že brzy předložíme příslušný návrh. Já si myslím, že to je důležitý krok, že jsme to oznámili protože se to dostalo do závěru Evropské rady, že máme závazek, že členské státy se seznámí s tímto návrhem a z dopad, jaké by eh, zavedení této daně mohlo mít na finanční sektor. Myslím, že je důležité, aby finanční sektor, jehož chování přispělo ke krizi, také nesl náklady na řešení. To je naprosto základní věc, jde o spravedlnost a myslím, že tento názor sdílí celá komise a my tedy předložíme ten návrh, který jsem řekl. Podobně eh, se to týká CCTV. Eh, je určitě určitá opozice na radě, ale CCCTP je důležitá věc pro dokončení vnitřního trhu a to jsou přesně věci, o které nám jde. Také vážení poslanci, už dlouho hovoříme o procesech, o nástrojích, ale já si myslím, že teď je na čase, aby ty nástroje a procesy posloužily podstatným věcem. Jsou to důležité věci, ale bez podstaty, bez obsahu Eh, nic nevyřeší. A výzvy, které my řešíme, je hospodářské oživení. Musíme mít hlavně důvěru a ta důvěra eh, bude vyplývat z naší připravenosti modernizovat, reformovat a zachovat si konkurenceschopnost. Neměli bychom si plést příčiny a následky. Pokud budeme provádět eh, strategii roku 2020 rozhodným způsobem, tak Eh, dostaneme, tak se dostaneme ke konkurenceschopné udržitelné Evropě. A ta bude založena na solidaritě, solidaritě všech členských států, včetně Portugalska. A vzhledem k tomu, že se tady někdo ptal na Portugalsko, byl to můj přítel eh, Martin Schulz, a vy víte velmi dobře, že já jako předseda komise nemohu zasahovat do vnitřní politiky Portugalska. Pokud jednou nebudete předsedou eh, skupiny socialistů v Evropském parlamentu, tak určitě nebudete zasahovat do vnitřních záležitostí vaší politické skupiny. Ale já bych chtěl pouze říci, že eh, ta situace v Portugalsku eh, se ještě zkomplikovala a to byla obtížná nebo velmi těžká i předtím rozhodnutí parlamentu a my doufáme, že teď i rozhodnutí Portugalska povede k nalezení nejlepšího řešení. A my jsme připraveni pomoci v hledání toho nejlepšího řešení, samozřejmě při eh, dodržení všech eh, závazků a dodržení zodpovědnosti, kterou Portugalsko má vůči svým evropským partnerům. Myslím, že v tomto duchu solidarity a zodpovědnosti bychom měli reagovat na krizi. Dnes jsem tady byl svědkem spíše pesimismu. Vy samozřejmě jako volení zástupci lidu eh, reflektujete převládající postoj eh, evropské veřejnosti, ale já si myslím, že kromě těchto obav bychom také měli projevit určitou odvahu, a sice politickou odvahu a prozíravost a důvěru v náš eh, evropský projekt, protože já si myslím, že eh, pesimismus nepomůže nastolit důvěru. A my jsme připraveni eh, s nadšením pracovat na řešeních se všemi ostatními institucemi, tak, aby Evropa byla silnější, udřetelnější a eh, spravedlivější a konkurenceschopnější. Děkuji vám za pozornost. Thank you, thank you very much, Mr. Commission President. Um... Děkuji srdečně žádná modrá karta tady, protože alespoň máme 12. Kolegové, vy všichni přece rozumíte anglicky. Vidíte na obrazovce, že hlasování začíná až 10 minut po 12. tedy eh, nehlučte, chovejte se tiše, chceme dát možnost panu předsedovi rady, věnujte mu pozornost, možná nebude hovořit, Eh, stejně dlouho jako pan předseda komise, ale každopádně dávám vám slovo. Ještě moment. Posaďte se prosím všichni, zaujměte místa, i ti, jež stojíte u zdi, zaujměte svá místa, i vy, kolegové, eh, socialisté, nehovořte zde, nebavte se. Jediný, kdo nyní se ujme slova, je pan van Rompuy. Prosím. Paní předsedkyně, drazí kolegové, jsem rád, že mohu hovořit před tak širokým publikem. Nejširším, které jsem se zaznamenal od doby, co jsem se stal předsedou rady. Ale myslím si, že to není jen kvůli mně, co jste tady přišli do zasedacího sálu. V každém případě vám děkuji za všechny vaše poznámky, jak pozitivní, tak i negativní za všechny vaše připomínky, ale šokovalo mě to o to více, že v rámci Evropské rady my musíme mít jednomyslnost a snažíme se dosáhnout jednomyslnosti se všemi vašimi kolegy ze všech vašich stran, mezi tedy premiéry a hlavy státu, hlavami států jsou zde křesťanští demokraté, socialisté, konzervativci, liberálové, všichni patří do vašich politických rodin a my se pokaždé snažíme dosáhnout dohody mezi nimi. Před chvílí jsme říkali, že musím být eh, idealista, že musím eh, být výrobcem nějakých snů. To já si nemyslím, že by měla být moje role. V každém případě to já nedělám v rámci možností, a předseda komise je mi svědkem, se snažím jednat tak, aby ve většině případů bylo možno dosáhnout souladu mezi návrhy komise a výsledkem Evropské rady. Uvedu příklad eh, Task Force. Tam jsme byli velmi blízko. Tam návrhy komise byly velmi blízké konečným výsledkům. A budeme se společně snažit s Evropským parlamentem, abychom ještě vylepšili tyto návrhy. Takže má role je usilovat o nalezení konsenzu, ale také ve smyslu společenství. A myslím si, že v některých klíčových oblastech se mě podařilo tuto roli splnit pakt Euro plus. Jak víte, ten text, který byl začátkem naší diskuze, tak tam většina nebo několik z vás kteří jsou součástí různých politických rodin, řekli, že je nutné, aby váš stát se stal součástí paktu Euro+. Plus. Nám se podařilo dosáhnout kompromisu mezi ambiciozními cíli, aby ekonomiky zůstaly i nadále konkurenceschopné a veřejné finance, aby byly udržitelné a výkonem nebo plněním na národní úrovni, protože ve většině případů se jedná o národní rozhodnutí. Předsedkyně porušuje předsedu rady. Prosím, mohli bychom mít trochu větší klid. Prosím vás, tam vlevo a tam uprostřed. Prosím vás, nemluvte, paní Schröder. Děkuji, pane Van Rompuy, vy budete jediným, kdo teď bude hovořit. Já si nedělám iluze, paní předsedkyně. Dobrá, já se vám pokouším tady ulehčit situaci a dát všem možnost, aby vám naslouchali. naslouchali. Pokud si to nepřejete, tak já už to nebudu dělat. Eh. Má druhá připomínka se týká metody. Mnoho kritik Evropy je v podstatě oprávněných, ale nejsou v souladu se smlouvou. Například eh, veškerá jaderná politika, ten energetický mix eh, je národní kompetencí. Já tam nemohu nic změnit. Ale pokud jde o bezpečnost jaderných elektráren, tak to je z velké části národní záležitost. Jsou zde ale také kompetence Evropské unie a my jsme se v závěrech Evropské rady snažili je co nejvíce zhodnotit. Vidím, že komise nikdy nehrála tak důležitou roli v oblasti jaderné bezpečnosti, jako se hrává po té Evropské radě, která se odehrála před několika dny, ale musíme pracovat v rámci smlouvy. Hovořili jsme o minimálních platech v některých zemích, to je národní kompetence. Hovořili jsme o nerovnostech, o nespravedlnosti, ale ve většině případů se jedná o opatření, která je nutno přijmout v národním měřítku. Ale rád bych k tomu dodal, že řada opatření, které je nutno přijmout dnes v oblasti konkurenceschopnosti a finančních nebo veřejných financí jsou opatření, která musí být přijata na národní úrovni i bez nějaké evropské uh, bez nějakého evropského rámce. Evropský rámec vytváří takový větší tlak, aby alespoň pro těch 17 zemí, které jsou členy eurozóny, byla přijata tato opatření, která jsou v zájmu těchto zemí, v zájmu budoucnosti jejich občanů a jejich eh, ekonomik. A Evropa tam vytváří ještě další tlak. Takže neměli bychom za to odsuzovat Evropskou unii. Není to ten správný vynik. Jsou tato opatření v oblasti ekonomické zprávy příliš slabá? Budeme na tom pracovat. Evropská rada spolu s Evropským parlamentem bude pracovat na tom, abychom vylepšili hospodářskou zprávu a abychom, stejně jako v jiných případech, našli kompromis. A já jsem se jist, že toho dosáhneme. Je pravda, že guvernéři národních bank 17 členských států mohou sice kritizovat eh, ekonomické vládnutí a zprávu, ale mohou citovat eh, názvy nebo tedy jména jiných eh, guvernérů, kteří naopak se na to dívají jinak. Pokud budete chtít, uvedu přesná znění těchto citátů. V současné krizi, drazí kolegové, je budoucnost a jsou zde nástroje, na kterých jsme přijali důležitá rozhodnutí, ale je zde také minulost. A z minulostí se musíme vyrovnat. I s nejlepšími nástroji. Finanční nástroj stability, změna smlouvy, pakt eh, a ekonomická zpráva, tak to vše neřeší problémy státu a problémy bank, které jsou neustále pod tlakem. Takže je zde budoucnost, ale je zde i minulost. A v minulosti v některých zemích chyběly politiky a tyto politiky chyběly i na úrovni Evropské unie. Musíme být i vůči sobě kritičtí, ale už jsme přijali potřebná opatření a chceme, aby tato krize se už v budoucnosti neopakovala. Ale zatím musíme, jak jsem říkal, vyrovnat se s následky minulosti. Týká se to některých zemí, které jsou teď součástí programu, například Řecko a Irsko, i další země, kde přijímáme opatření, abychom se vyhnuli zařazení těchto zemí do programu. Mohli bychom přijmout tato opatření před rokem? Ne. Pokud je o pakt stability, tak pakt růstu a stability jsme před sedmi či osmi lety podkopali. Kdybychom to neudělali, měli bychom mnohem efektivnější nástroje a mohli bychom se vyhnout velké části této krize. Od roku 2010 máme hospodářský růst, který dosahuje v průměru 2%. To je v podstatě nejlepší výsledek od roku 1999 do roku 2008. Máme zde průměrně dvouprocentní hospodářský růst v roce 2011. Měli bychom udělat ještě více, samozřejmě ano jsou veřejné investice jediným nástrojem? To rozhodně ne. Vnitřní trh, jednotný trh je něco velmi důležitého, musíme ho prohloubit. Jsou zde návrhy komise v tomto smyslu, které leží na stole a o kterých budeme hovořit za několik týdnů v rámci zasedání Evropské rady v červnu a budeme o těchto věcech hovořit znovu na podzim. A konečně Libye. Můžeme kritizovat celou řadu kroků, ale bez Evropy by v Libii nastaly opravdové krvavé lázně. Bez Evropy, bez evropského vedení by to byl takový masakr. Někteří z vás byli velmi kritičtí k Evropské unii, ale musím říct, že jsme jednali včas. Jednali jsme včas a be, bez Evropy by se na světové úrovni a na úrovni OSN neudělalo vůbec nic. Po všech těch kritikách, které zde zazněly, si myslím, že máme také právo na to říct si tuto pravdu. Dělali jsme chyby v minulosti, měli jsme vždycky dobré politiky? Ne, ale napravili jsme tyto chyby? Ano. A Evropská unie právě jednala jako první. A patří za to dík. A poslední slova pronesu ve svém mateřském jazyce. Já jsem rovněž i rozčarován na základě té intelektuální nespravedlnosti a e, neřádnosti. Nebudu se do toho dále pouštět, ale ti, o které jde, to vědí, o co jde. Jsem velice tady e, rozčarován tím, co řekl pan Epping. Minister Schulz, you wanted to... Pane Šulci, hlásíte se? Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, já bych tady rád podal osobní prohlášení, ale věřím, že to není pouze mým jménem. Je to jménem mnohých kolegů, kteří tady byli celou dobu, kteří tu debatu sledovali. Já velice zřídka a vzácně jsem po dobu, co jsem zde v parlamentu cítil tak špatně a rovněž, že se mnou bylo špatně zacházeno v té debatě mezi panem Barosem, panem Fan Robcovi. Vy mě povídáte o iniciativách, kterých se mohou ujmout. a přesto, že zde máme většinu, na něčem se shodneme, pak to vše se zroutí tím, že nemáme e, podporu členských států pokud vy se e, jako, jako legislativu dáte na stůl, tak zde v parlamentu budete mít většinu a už se nikdo nemůže e, někde e, schovávat. Neschovávejte se za radou, pane Baroso. A vy, pane Van Rompuy, vám chci říci, vy říkáte, že nacházíte kompromisy mezi socialisty, liberály, konzervativci a tak dále ale v radě tam zasedají suverénní státy, premiérové. Tady předseda rady se snaží předělat Lisabonskou smlouvou ve svůj protiklad. Totiž výsledkem Lisabonské smlouvy je jedna věc a to, že rada si neustále přetahuje více eh, moci, více vlivu, ale zároveň tvrdí, že budou rozhodovat jednomyslně. Ale o to v Lisabonu nešlo. Tam se měla zavést jako pravidlo většinové rozhodování. Vy eh, podkopáváte Lisabonskou smlouvu, spodchybňujete ji a proto je nejvyšší čas, opravdu nejvyšší čas, aby se všeho ujal Evropský parlament a aby to byl Evropský parlament, kdo bude hájit komunitární postup. Let's start the voting. Začínáme s hlasováním. Good. That's the end of the debate. Výborně, rozprava je uzavřena. Děkuji všem. Děkuji, pane Šulci.